Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Prosím, posaďte se všichni. Vážení kolegové, schválíme pořad jednání, pokud nejsou žádné námitky. Pořad jednání je schválen. A nejprve oznámení předsedy. A mám jenom jedno oznámení a sice, že zahajujeme slyšení užšího výběru kandidátů na post Evropského nejvyššího žalobce. Podle článku 14 nařízení, nařízení 2017 lomeno 1939 Evropský parlament a Rada mají ve společné schodě jmenovat Evropského nejvyššího žalobce eh, na dobu sedmi let. Tento mandát nelze prodloužit a vybírají na základě seznamu, který se staví výběrová e, komise na základě veřejné výzvy k podávání kandidatur. Dnes Tady máme před sebou, budeme mít před sebou tři kandidáty, kteří jsou v užším výběru. Prosím kolegy, kteří jdou do sálu, aby e, tak učinili v tichosti. Výbor Libe předložil přípravný dotazník těmto kandidátům s třemi otázkami. Oni poskytli písemné odpovědi na dotazník a odpovědi byly rozeslány poslancům ve všech jazycích. Než vylosujeme jméno prvního kandidáta, chtěl bych ještě přivítat paní Gresle, předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu a vítám také všechny členy tohoto výboru. Jak víte, výbor KONT se účastní tohoto slyšení eh, v rámci diskuse. Organizace slyšení se drží eh, postupu stanovených eh, předsedou Tajanem v jeho dopise z 21. února, který byl rozeslán všem poslancům. Nejprve dám slovo předsedkyni KONT, paní Grasle, na dvě až tři minuty. Prosím, paní Grasle, máte slovo. děkuji. Já bych chtěla poděkovat. Jsme rádi, že toto slyšení je možné provést společně. Já chci jenom připomenout, že výlučná kompetence nejvyššího žalobce je právě v oblasti kontroly financí. Takže jsme velice rádi, že po 20 letech práce dnes jsme už tak daleko, že budeme moci tuto osobnost zvolit a že si budeme moci vybrat. Proto myslím, že můžeme učinit pouze jedno bez ohledu na to, kdo bude zvolen. Chceme popřát mnoho úspěchů Evropskému nejvyššímu žalobci a doufejme, že budeme schopni naplnit tuto společnou kompetenci. Srdečné díky. Thank you very much, Ms. Děkuji mnohokrát, paní Gressle. Nyní tedy, kolegové, Budeme pokračovat v našem postupu a já nyní vylosuji jméno prvního kandidáta do slyšení z této obálky. Jména všech tří kandidátů jsou v obálce, je to velice vzrušující. A já tedy vložím ruku do této obálky a vytáhnu jména, jméno prvního kandidáta. There are three names of three candidates. Jsou tam jména všech tří kandidátů. Děkuji za tuto připomínku paní Makovej, to bylo velice užitečné. Vylosovala jsem jméno prvního kandidáta a je to Andres Ritter. Kolegové, vysvětlím, že eh, kandidáti budou sedět na eh, konci tohoto pódia. Obvykle máme podium vepředu, ale tady to bude pohodlnější a všichni budou mít přesně stejný čas. Budou informováni, že tedy eh, jsou omezeni časem a požádáme tedy pana Ritera, aby přišel do místnosti. Okay, so colleagues, um, Kolegové, eh, my jsme tedy vylosovali první jméno a pak se bude pokračovat v abecedním pozadí, takže prvním kandidátem bude pan Ritter, pak bude následovat pan Bonert a nakonec paní Kvezi v tomto pořadí. A přivítáme za pár minut prvního kandidáta. And there's nothing else for me to do. A já už asi ne, nemohu nic udělat zatím. So colleagues, while the candidate Kolegové, než eh, přijde první kandidát, možná bych ještě mohl poskytnout informace o tom, jak bude vypadat slyšení. Takže hm, kandidát eh, bude mít úvodní prohlášení v délce maximálně sedmi minut. Po tomto úvodu budeme mít eh, otázky a odpovědi v trvání 63 minut. 14 otázek položí členové výboru LIBE, to jsou dvě třetiny času, sedm otázek členové KONT a každý tento slot bude trvat tři minuty, to znamená otázka jedna minuta, odpověď dvě minuty. A prosím, eh, vězte, že paní Gresle a já budeme velice přísní, pokud jde o dodržování řečnické doby. Řečníci budou přerušeni, pokud překročí eh, vymezený čas, protože jinak by ti poslední řečníci už neměli čas na položení otázek. Pane Šogore, vy jste jenom chtěl vystoupit a zapsat do seznamu řečníků. Dobrá. Bude zajištěno tlumočení, můžete hovořit vlastním jazykem a nezapomínejte, že je třeba vaše slova přeložit, takže nehovořte příliš rychle. A to je vše. A čekáme tedy na prvního kandidáta, kandidáti přicházejí um, z čekárny v protokolární místnosti, takže musíme ještě vyčkat, než dorazí. Uh, Vážení kolegové, eh, než má, máme tady tedy prvního kandidáta, eh, pana Ritera. Prosím, kolegové, usaďte se. Prosím, udělejte pro kandidáta alespoň to, že se v klidu posadíte. Prosím, kolegové, první kandidát se chystá vystoupit a bylo by tedy dobré, kdyby eh, ti kolegové, kteří stojí, se nějak usadili. Takže první kandidát je pan Ritter. Máte sedm minut na svou prezentaci. Prosím, sledujte čas. Jakmile vám čas vyprší, eh, musíte ukončit. Až se vám budou klást otázky, otázka bude trvat jednu minutu a vy budete mít na odpověď dvě minuty. Budeme tento čas eh, pečlivě sledovat eh, u všech kandidátů. Takže pokud jste připraven a všichni jsou připraveni, tak začneme s vaší prezentací na sedm minut, prosím. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. I když se to zdá být zřejmé, tak hlavní otázkou je, k čemu potřebujeme EPO. Nebo jinými slovy, jaká je situace bez EPO a jaká má být situace s EPO. Podvody a korupce podvody na rozpočtu Unie, to vše poškozuje finanční zdroje EU. Ale jak víte, má to i širší rozměr. Podvod a korupce také oslabují důvěryhodnost Unie v očích daňových poplatníků. A je tedy třeba důsledně chránit finanční zájmy Unie. Je to opravdu zásadní věc můžeme nalézt tři hlavní důvody, proč eh, trestní stíhání v rámci PIV nebylo dostatečně efektivní. A tyto důvody souvisejí s tím, že stíhání se eh, dosud drželo především národního přístupu. Za prvé, Trestní politika v, součas, v souvislosti s PIV byla roztříštěna. Přes všechny úspěchy eh, národní přístup nestačí k řešení celounijního problému. A já tedy považuji za rozhodující krok ku předu, že EPO bude moci formulovat a provádět svou vlastní trestně právní politiku. To, to znamená, že to bude přístup uh, unijní z unijního pohledu. Uh, a to může zajistit pouze zcela nezávislý orgán. Za druhé, národní soudní systémy ne vždy eh, eh, horlivě vyšetřovali a stíhali přeshraniční dopady eh, určitého případu, omezovali se vždycky na národní aspekty daného případu. A proto potřebujeme jediný nadnárodní úřad – který vidí eh, širší obrázek a je tedy schopen provádět důkladná šetření. Za třetí, praktickým důvodem eh, neefektivních šetření v souvislosti s mm, PIF byl nedostatek zdrojů na národní úrovni. Eh, zkušenosti s, tím, s touto trestnou činností bílých límečků ukazují, že zdroje nestačí v boji proti složité trestné činnosti. A proto je třeba využívat eh, zdroje, které máme k dispozici efektivně, je třeba sdílet eh, kapacity, je třeba vytvářet synergie a zavádět kvalitní spolupráci se všemi dotčenými aktéry. Na úrovni EU hlavními aktéry jsou samozřejmě OLAF, Eurojust a Europol. A synergie s těmito orgány vyplynou z pracovních ujednání, která se teprve uzavřou. Vztah s Olafem je zvláště důležitý. Jak víte, Olaf a EPO hrají eh, úlohy, které se navzájem doplňují. Jsou to dvě stránky, jedné, dvě strany jedné mince. Nicméně tím se nijak nesnižuje úloha Eurojustu a Europolu, protože i oni budou mít v rámci svého mandátu důležitý úkol na podporu EPO. S ohledem na efektivní využívání e, zdrojů, myslím, že je zcela zásadní, aby vztah EPO se všemi unijními orgány nepřekrýval se s PIF, ale ani tam neponechával žádná volná místa. I přes svou nadnárodní povahu EPO se bude opírat o spolupráci se zúčastněnými členskými státy, zejména pokud jde o informace, které se mají poskytovat ze strany vnitrostátních orgánů. Hladký a spolehlivý tok informací bude klíčový pro práci EPO. Co se týče nezúčastněných členských států, jsem přesvědčen, že i zde můžeme případ od případu zavést dobrou spolupráci ten režim předpokládaný v nařízení takovou spolupráci umožňuje. Nicméně podle mého názoru budeme potřebovat eh, sadu právních nástrojů pro spolupráci s takovými členskými státy. Bylo by to lepší z hlediska právní eh, jistoty a jasnosti. Pokud jde o interní organizaci, EPO eh, má složitý rozhodovací proces. To je zcela nepochybné. A proto Evropský nejvyšší žalobce musí spolu s kolegiem zajistit, že rozhodování bude co možná nejrychlejší. Je třeba přijmout jasný jednací řád, který bude eh, v praxi fungovat. Já vnímám úlohu Evropského nejvyššího žalobce jako eh, takovou hnací sílu eh, právě efektivních a dobrých pracovních postupů. Pokud jde o individuální případy, které bude řešit EPO, budeme potřebovat eh, včasné informace, včasnou výměnu informací mezi eh, delegovaným evropským eh, žalobcem a trvalým senátem. To bude klíčové, zvláště tam, kde na přeshraničních případech bude pracovat několik delegovaných evropských žalobců. Zřízení EPO je obrovským krokem ku předu. Kromě toho, EPO je klíčovým prvkem, nikoli však jediným, eh, z celé nového právního prostředí v oblasti PIF. A pokud chceme splnit slib eh, daňovým poplatníkům, eh, musíme zajistit dobré fungování nového systému PIF. A v neposlední řadě, podle mého názoru, Odpovědnost EPO vůči tomuto parlamentu není omezení jeho nezávislosti, ale je to přímo pojistka nezávislosti. A na závěr bych chtěl vyjádřit názor ehm, žalobce na eh, to, jak má vypadat dobré a efektivní stíhání. Já jsem přesvědčen, že žalobci by měli být vždy strážci zákona. Jejich důvěryhodnost plyne z toho, jak se drží práva. Dobré a efektivní stíhání tedy souvisí s důsledným dodržováním procesních pojistek a práv jednotlivců, tak jak jsou zakotveny v právu Unie a v národních právních řádech. Děkuji. Děkuji, pane Ritere. Eh, eh, byl jste první kandidát a já jsem vás nechtěl eh, přerušovat, ale Chtěl jsem, eh, poněvadž tady bylo skutečně velmi rušno v sále, a tak bych aspoň teď žádal kolegy, aby se opravdu, opravdu eh, uklidnili, protože eh, vím, že v tomto prostředí pro náš prosov není jednoduché, ale možná, že přerušit vás by si nezlepšilo. Nyní má slovo paní Roberta Mecela za EPP na jednu minutu. Děkuji, pane Ritere, děkuji vám za vaši prezentaci. Eh, můžete nám říci něco více o, o vašich zkušenostech, o řešení eh, významných eh, případů a případů skutečně těch nejtěžších, dokonce politických. My vlastně jsme byli mnohokrát svědky toho, že žalobci se mm, nejsou příliš eh, ochotni eh, se pouštět do eh, případů, které jsou citlivé nebo nebezpečné, ani policie nevyšetřuje. A, konec, a ještě pokud se týče tady podvodů na evropských penězích, jak proti ním chcete zakročit? Dvě minuty. Já myslím, že to je jedna z nejdůležitějších otázek, které jste zde vyjádřila. Jak jsem již eh, uvedl, úloha eh, státního zástupce je, aby lpěl na principech zákona. Takže jakmile je zde vědomí trestného činu, pak je nutné, aby státní eh, zástupce konal. Jakou podporu získá v takovém případě, to záleží na struktuře organizace, kam patří. Je skutečnost, že Evropský nejvyšší žalobce bude mít nezávislost a bude mít celkovou kompetenci. To znamená, že bude eh, mít eh, možnost jednat jako evropský orgán. A proto se domnívám, že je možné, aby i Eh, v eh, veřejném diskursu bylo zjevné, že i tyto případy se musí pokrýt. To znamená, je tady možnost, aby Evropský nejvyšší žalobce mohl eh, vytvořit žalobu i v případě, že tady bude rozpor s členským státem. Samozřejmě to se ještě prokáže v praxi. A tady má úlohu i Evropský parlament. Samozřejmě, že Eh, zde je nutné si uvědomit, že tento útvar musí být eh, vytvořen jako nezávislý orgán a na tom samozřejmě bude záviset také jeho kompetence, jeho pravomoci. A také eh, nemůžeme popřít princip důrazu, který je kladen na zachování zákona. Byli jsme velice často kritizováni také v mé za eh, to, že jsme se snažili řešit tyto případy ve prospěch evropských občanů a mm, tehdy jsme byli také kritizováni eh, za politické vlivy. Eh, musíme vyjádřit naději, že nejvyšší žalubce si musí být vědom tlaků, které existují tak prosím, musíme nyní dbát na čas, takže děkuji vám. Druhá otázka paní Zipel za SAD, jedna minuta. Pane Ritere, mohl byste prosím vysvětlit, jakým způsobem chcete splnit Eh, všechny požadavky, které jsou nutné pro výkon úřadu nejvyššího evropského žalce, eh, jak je vedem v článku 14. A zejména, vy jste řekl, vaše nezávislost je nepsochybnitelná, máte kvalifikace požadované pro nejvyšší eh, eh, úřad žalobce a eh, také od kdy tyto Eh, požadavky splňujete. Dvě minuty, prosím, pane Žere. Eh, v německém systému je to poněkud obtížné z hlediska pochopení eh, tohoto schématu. Já bych řekl, že zde máme nezbytnost zachování nezávislosti a to musíme v podstatě dodržovat od začátku této funkce. Musí to být i zákonem tedy ustanoveno. Neexistují žádné konkrétní kontroly ohledně toho, zda tato nezávislost zde je či nikoliv. V podstatě není ani nutná tato kontrola, pokud existuje tato forma nezávislosti. Co se týče ostatních předpokladů, které musí být zachovány, to je vysoká kvalifikace mm, tohoto orgánu, Eh, v Německu máme několik eh, stupňů prověřování eh, na úrovni vyšších úřadů, které prokazují, že je tady schopnost mít manažerské mm, schopnosti a i osobnostní rysy pro výkon této funkce. To jsem prokázal během mé kariéry a znovu říkám, že nezávislost je pro mě velice důležitý aspekt. Eh, byl jsem a jsem také členem eh, Mezinárodní organizace eh, žalobců a proto tady jsou i skupiny, které se zabývají studiemi v tomto ohledu. Takže pro mě bylo velice důležité, abych se zabýval také v té, touto otázkou v tomto svazu, Mezinárodním svazu žalobců. Děkuji vám, Ani, za ECR. Paní Stevens, na jednu minutu, prosím. Omlouvám se, není tady, takže jdeme rovnou na paní eh, Heismanová eh, pro Azaldi. Děkuji, pane předsedo. Pane Eh, Ritter. Mám, mám otázku, eh, která se skládá ze dvou částí, navazuje na vaše písemné odpovědi. První část se týká budoucích vztahů mezi eh, nejvyšším žalobcem a nezúčastněnými státy. Jakým způsobem toto budete řešit také s ohledem na Eurojust? je eh, nutné, aby se zajistilo, že nezúčastněné státy nebudou bránit výkonu kompetencí eh, nejvyššího evropského žalobce. Druhá část se týká práce evropského nejvyššího žalobce. Eh, během vypracování tohoto úřadu Evropského nejvyššího žalobce jsme se snažili abychom zabránili tomu, že tady budou nadřazovány vnitrostátní zájmy. Jaké konkrétní opatření přijmete proto, abyste zajistili skutečně mm, Evropský úřad nejvyššího žalobce, který bude nezávislý? Pane Rito, dvě minuty, prosím. K vaší první otázce, která se týká eh, vztahu k těm nezúčastněným státům a Eurojustu. Tady ta situace je taková, že úloha Eurojustu je pro mě nesmírně důležitá. Eurojust eh, není eh, kompetentní v té oblasti, kde bude kompetentní úřad Evropského nejvyššího žalobce. Eurojust je odpovědný z hlediska těch trestních činů, které se eh, týkají těch nezúčastněných států. Ale podle nařízení Evropského nejvyššího žalobce je zřejmé, že Eurojust musí eh, zajistit účast úřadu Evropského nejvyššího žalobce v případě některých investigativních eh, týmů. To je důležité, pokud je zde snaha ochránit kompletně finanční zájmy protože jinak by to bylo eh, pouze fragmentární eh, konání. A co se týče eh, spolupráce s úřadem Evropského nejvyššího žalobce a Eurojustu, já doufám, že tady dojde k velmi efektivní spolupráci také na úrovni nezúčastněných států. A co se týče otázky nezávislosti. To bude velmi velká eh, úloha, kterou budeme mít. Budeme muset eh, zde pracovat eh, s členskými státy. Uvažuje se tedy o možnosti nahradit Evropského nejvyššího žalobce delegovaným žalobcem z hlediska těchto členských států. A to ovšem bude požado, to bude také nutné, aby i tito kolegové v podstatě byli velice nezávislí a e, sladili tyto zájmy podle nařízení. Eva Žoli za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Ritter, já bych se vás chtěla zeptat následovně. V té struktuře EPO máte senáty, s národními eh, žalobci, kteří budou pověřováni vyšetřováním v konkrétních členských státech a vyšetřování bude svěřeno takzvanému delegovanému žalobci. Jakým způsobem budete řešit situaci, kdy tento delegovaný žalobce nebude konat? jak budete odblokovávat tuto situaci. Já myslím, že to není školní příklad, protože v mojí zemi bohužel máme tradici, kde velice často státní zástupci jsou velmi blízko moci v našem státě. Pane Ritre, prosím. Já jsem vám velice vděčný za tuto otázku, protože já sám jsem si kladl eh, tuto otázku, jakmile jsem se začal zabývat EPO. Eh, e ano, kladl jsem si otázku, jaké možnosti tady budou, pokud tady budu mít delegovaného státního zástupce, který z různých důvodů nebude konat v rámci toho mandátu, který mám. E, já jsem již uvedl, že ten výběr bude velmi důležitý, takže bude to záviset na tom, koho si vybereme do těchto funkcí delegovaných zástupců. Pokud nebude tento výběr kvalitní, pak je tady možnost, aby mm, evropský nejvyšší žalobce převzal tento případ a sám ho prováděl. Ale v každém případě by to byla další zátěž, pokud by tomu tak bylo. Samozřejmě nejlepší cesta je, aby ten tlak tady byl vyvíjen ze strany evropského nejvyššího žalobce na úrovni těch jednotlivých členských států, tak, aby to mohlo nakonec dospět k úspěšnému završení toho případu. Já sám nevím, jak konkrétně v takové situaci by se to dalo řešit jinak, než se snažit dospět s daným členským státem k určité dohodě nahradit tohoto delegovaného mm, státního zástupce, který by mohl provádět vyšetřování a nebo eventuálně tedy převzít eh, tento případ na úrovni Evropského nejvyššího žalobce, ale to samozřejmě eh, představuje obrovské potíže vzhledem k tomu, že se to bude řídit na dálku. Děkuji. Emil Radev za EPP. Vážený pane Ritter. Eh, máte za sebou skutečně eh, obdivodnou kariéru. Z vašeho životopisu vyplývá, že máte bohaté zkušenosti eh, v vnitrostátní i mezinárodní. Pravděpodobně jste se účastnil mnoha případů, které byly, které byly citlivé a vysokoprofilové. Takovéto případy nyní budou, budete-li zvolen, Eh, vaší každodenní náplní. Eh, můžete nám eh, dát příklad případu, který se týká zneužívání evropských peněz a který jste řešil? Dále, jak vidíte budoucí fungování a vývoj EPPO? Prosím. Also ich ich ich darf darf Možná bych začal tou druhou částí té otázce. Tak jak jsem to již uvedl v tom úvodním vyjádření, tak já velice věřím na to, že ochrana finančních zájmů může být zajištěna pouze tehdy, pokud tady budeme mít celoevropský přístup, pokud budeme mít nezávislý útvar, který bude mít dostatek zdrojů a e, bude mít také odpovídající strategii a politiku pro to, aby měl konzistentní přístup k těmto fenomenům, které se projevují v celé Evropě. Pokud se mě ptáte, co by byl ten největší případ, kterého jsem se sám osobně účastnil, tak tady vám nemohu říci vše k tomuto případu, protože to je případ, který nebyl ještě pravomocně uzavřel, uzavřen, ale je to případ, kde se jednalo o umělé rozdělení projektu mm, z hlediska získávání evropských financí. Byla tam škoda 23 milionů eur. Možná, nebo alespoň ta žaloba mm, je taková, že tam političtí představitelé mm, byli nějakým způsobem zúčastněni a my jsme vedli delší dobu vyšetřování kolem tohoto případu, také Olaf se účastnil tohoto případu a nakonec tedy byla podána žaloba. Zatím eh, sice eh, nedošlo eh, k první, prvoinstančnímu rozhodnutí došlo k osvobození, nicméně tento případ bude dál posuzován v druhé instanci. Katerina Čeniči za SAD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Ritere, je eh, třeba říci, že v různých členských zemích je jiný způsob regulace žalob, eh, vztahu mezi žalobci a policejní vyšetřovateli. Zajímal by mě, jakým způsobem chcete ujmout vyšetřování Eh, zločinu a podvodů eh, v tomto prostředí, kdy platí eh, různé národní zákony. A také, jak chcete zajistit to, že vše bude fungovat napříč všemi rovinami EPPO. Jsem rád, že jste položila tuto otázku. Já se domnívám, že Eh, nezávislost bude souviset s celou řadou otázek. To je zásadní prvek, který zaručuje, že eh, tento úřad Evropského nejvyššího žálobce bude úspěchem. Bez nezávislosti se příliš mnoho nezíská. Eh, já jsem ve svém úvodním vyjádření také uvedl, proč si myslím, že musíme mít konzistentní a jednotnou politiku pro naplnění této nezávislosti. Pokud jsem to dobře pochopil, tak vaše otázka se týkala opětovně toho, jak můžeme zajistit, že delegovaný státní zástupce bude také naplňovat nezávislost. Já myslím, že nařízení přináší už určitou odpověď na tuto otázku, že ty předpoklady tady jsou eh, zakotveny. Tyto předpoklady musí být splněny, pokud takovýto kandidát chce být zvolen. Nesmíme zapomínat na to, že Úřad Evropského nejvyššího žalobce společně s kolegiem bude vybírat osoby, které nejlépe odpovídají těmto požadavkům nezávislosti a tudíž eh, se tento úřad bude aktivně podílet na tom, aby byla vybrána eh, ta nejlepší možná osobnost z hlediska naplňování nezávislosti. A to je ten nejsilnější mechanismus a nejsilnější kontrola, kterou zatím můžeme mít. Eh, musíme důvěřovat osobnosti daného kandidáta, který potom bude podle těchto kritérií zvolen. Děkuji paní Stevens. Eh, se dostavila, takže já ji nám slovo úplně nakonec v rámci eh, vyvážení politických skupin. Nyní eh, paní Monika Makovej za EKR, prosím. Děkuji vám. Jelikož hovoříte vlastním jazykem, já taky budu hovořit vlastním jazykem. Ve vašem životopise jsem se dočetla, že v posledních osmi letech jste zastával různé vedoucí pozice. Můžete nám eh, říct několik podrobností ohledně vaší zkušenosti eh, z řízení úřadu, tedy eh, kolik lidí jste měl pod sebou a jaký rozpočet měl váš úřad? Druhá otázka. Můžete nám uvést příklady podvodů Eh, proti eh, evropským fondům, které jste dotáhl do konce. A také eh, případy, které se týkají vysoce postavených osobností a jak reagujete na politický tlak, pokud nastane. Um Takže co se týče té poslední části, politický tlak jsem díky bohu, musím říct, sám nikdy nezažil. Nezažil jsem ho tak, jak může být zažívané. Já jsem za to velmi vděčný. Protože já jsem přesvědčen, že svoji, svoji funkci mohu vy, vykonávat jedině pokud tady není eh, tento tlak. Kritika existovala, ano, ale mm, nebyla to eh, kritika, která by mm, měla opravdu odůvodnění. Já sám jsem eh, pracoval na státním zastupitelství, kde bylo 150 lidí. Co se týče rozpočtu, to vám nemohu říci protože tím se zabývá jiný útvar. Ale v posledních 14 letech jsem měl vedoucí mm, funkce v rámci státního zastupitelství. Myslím si, že jsem se naučil jedné věci během eh, těchto funkcí. Naučil jsem se tomu, jak je důležité nejenom respektovat a oceňovat práci kolegů, ale také fungovat jako příklad a e, mít vlastní motivaci e, protože to je nutné pro to, abychom něčeho dosáhli jako tým. A to se podařilo. Toto státní zastupitelství se zabývalo ekonomickými trestními činy. Byli jsme kompetentní také pro kybernetickou kriminalitu a také terorismus a extremismus, takže jsme měli velmi široký záběr Rád bych vám řekl něco k těm ostatním případům, ale bohužel můj čas vypršel, takže lituji. Thank you and... Děkuji a Ingeborg Gressle za EPP na jednu minutu. Děkuji. Eh, skutečně váš životopis je obdivuhodný, eh, podobně jako druhých kandidátů. Mě by zajímalo, jaké eh, zkušenosti máte zatím s OLAFem ve vašem dosavadním Eh, eh, pracovním životě, vy jste jeden případ zmínil. Proč vlastně dosud eh, před národními soudy je, se skončilo méně než polovina případu Olafu. To je naše velké velká starost. Samozřejmě, že tady máte skutečně pozici složenou z několika různých elementů Eh, takže jaký dojem máte také z boje proti eh, podvodům u nás? Eh, jak, jak to prostě vidíte? Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Já myslím, že vaše otázka je velmi důležitá. Je to otázka, která vlastně souvisí jaksi s novou, s novou koncepcí Eh, tohoto nejvyššího žalobce. My jsme měli zkušenost s Olafem, že jsme velice dobře spolupracovali s tímto orgánem. A u nás bylo rozhodující vědět, že Olaf má dlouholeté zkušenosti, jak eh, posuzovat eh, tyto případy i z hlediska celé Unie. A ty potíže u těchto postupů jsou velice často v tom, že eh, velice často to závisí na správním eh, právu. To znamená, zda je něco v rozporu s evropským správním eh, právem či nikoliv. Takže i tady mohl Olaf přinést svoji zkušenost. A pokud cílem je konvergence, a víte, že ty úkoly běží na různých úrovních, ale je tady spolupráce, je tady posuzování eh, díky OLAFu, který má obrovské zkušenosti a to má pro nás obrovský význam. A tyto kapacity OLAFu by měly být využívány tak, aby se z toho profitovalo i v trestním právu. To by bylo velice užitečné. Eh, také jde o to, jakým způsobem velice vhodně využívat výsledky práce OLAFu v trestním právu. Samozřejmě, že to musí být připustné také z hlediska vnitrostátního práva. A tady k tomu nemohu eh, příliš mnoho říci, ale je to dobrý předpoklad pro to, aby tato podpůrná činnost OLAFu byla využita plně v trestním právu. Pokud eh, tedy Eh, budeme moci takto participovat na práci OLAFu bez ohledu na formu a schéma, jak to bude vypadat, pak je to dobrý předpoklad pro eh, tento vzájemný užitek. Děkuji. Tania Fajon, prosím, SAD. Chair, Děkuji, pane předsedo. Zde. Měl ehm, jste někdy už to dočinění s komplexními nadnárodními... Vypadl mikrofon. For the microphone. Oh, Okay. Ah, no. Dobře, už to funguje. Eh, ještě jednou tedy. Eh, měl jste někdy co do... Investigation specifically in a supranational body requiring coordination specificky eh, u conflicts organizací, které se týkají authorities involved problému jurisdikcí E Co je podle vás přidaná hodnota EPO a e, jak e, tuto přidanou hodnotu chcete vysvětlit v členských zemích, které momentálně nejsou součástí EPO? Ten Poslední část vaší otázky má politický charakter, takže k tomu bych příliš mnoho nemohl říci, ale co se týče eh, přesvědčovací síly našeho státního zastupitelství, tak tady máte jistě pravdu v tom, že vždy je lepší být součástí tohoto systému. Já jsem měl možnost u těch přeshraničních eh, složitých vyšetřování být přítomen. Byl to například jeden případ, byla to Itálie, Německo a Česká republika a jednalo se o eh, podvody u eh, daně z přidané hodnoty. A tady se toho účastnil Eurojust a byla vytvořena společná vyšetřovací skupina. Takže já mohu posoudit, jakým způsobem tady to fungovalo pod střechou Eurojustu a jak to fungovalo nebo jak to bude fungovat v rámci úřadu Evropského nejvyššího žalubce. Já myslím, že tady jsou opravdu velké rozdíly z hlediska vyšší přidané hodnoty. Koordinace jako taková bude mnohem hladší než eh, v rámci společného vyšetřovacího týmu. Koordinace Eh, v rámci vyšetřování bude mnohem jednodušší, pokud eh, tam budou spolupracovat dva útvary eh, státního žalobce, než když musíte používat právní mm, poradce, i když je to koordinováno. Také je obtížné v současnosti si vyměňovat výsledky tento tým eh, fungoval velmi dobře a došlo k odsouzení na vysoké úrovni. Nicméně je někdy obtížné sdělovat výsledky jednoho státu druhému, včetně jazykových problémů. Musí to být přeloženo, musí to být eh, zabudováno do jiného systému. Pokud máte dva kolegy, kteří spolupracují přímo a participují na stejném postupu, tak tím získáte, ušetříte spoustu času, získáte na efektivitě, než když se jedná o klasickou spolupráci, i když se vytvoří společný vyšetřovací tým. Takže tady je výrazný rozdíl. A nakonec za Libe členy Helga Stevens, prosím. KR. Dank u wel, voorzitter. Ik wil uh, er niets aan toevoegen, want ik heb begrepen dat collega... Uh... Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě nemám, co bych dodala k tomu, co uh, řekla už Eva Jolie, takže děkuji vám. Um, nyní je čas na otázky za výbor kont. Mnoha děkuji. Já bych chtěla ještě eh, zůstat u Olafu. Vy jste eh, říkal, že eh, tady je málo následných akcí a výměny informací mezi jednotlivými útvary státních žalobců. Mohl byste mi říci, jakou úlohu bude mít Eh, EPO z hlediska OLAFu, jaké místo bude mít. Eh, samozřejmě je tady určitá komplementarita OLAFu, ovšem to je na velmi různých úrovních. Já nevím, jestli to opravdu zjednoduší situaci z hlediska tohoto nařízení. Eh, samozřejmě tady bude celý balíček těch různých činností, takže jakou úlohu bude sehrávat OLAF v, v rámci toho vyšetřování jak se bude muset eh, měnit OLAF a vzhledem k tomu, že eh, já jsem zodpovědná za tuto otázku, tak můžete vyjádřit přání, která já přenesu také dále. To je dobré, že mohu také určité přání vyjádřit paní Gresle. Já bych si přál více zaměstnanců na obou stranách a to nevím, jestli je ve vaší moci. Ne, tak co si opravdu přeji? Přeji si, aby ta spolupráce eh, mohla fungovat tak, že by nedocházelo ke ztrátám informací. Můžeme hovořit hodně o výměně informací, můžeme eh, říkat, že výměna informací tady musí být taková, aby EPO vědělo, kdy má fungovat a kdy nikoli. Ale to nestačí. Eh, ta výměna informací musí být trvalá a eh, musí Eh, být taková, že v určitých stádiích postupu já musím přesně vědět, eh, co musím udělat, aby opravdu to fungovalo a aby skutečně se řešily tyto případy, které nejsou jenom trestně stíhatelné, ale i z hlediska eh, správního práva jsou případy, které se musí pokrývat. Takže já musím vždy vědět, kdy do toho mohu eh, já vstupovat za EPO. A eh, tak to může postupovat také OLAF, může doporučovat. Takže tady můžeme vlastně zvýšit komplementaritu a eh, může tedy rychleji probíhat toto vyšetřování. Ale je nutné tedy si neustále vyměňovat tyto informace během tohoto postupu a také rozdělovat úlohy mezi EPO a OLAFem. Není možné si představit, že OLAF eh, tady pracuje, spolupracuje, na druhé straně máme EPO. Eh, jsou tady případy, které jsou jaksi na půl cesty a tam je nutné, abychom zohlednili výměnu informací. Takže to je moje přání to si přeji, aby se skutečně zrealizovalo. A Jala Sender, kolegyně. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter, eine weitere... Děkuji, pane předsedo. Eh, ještě další otázka k vašim zkušenostem, eh, zejména tedy eh, k vaší činnosti jako státní zástupce v Německu a e, nakolik jste tedy na základě toho kvalifikován pro budování nové struktury, jako je struktura tohoto úřadu evropského státního zástupce. Jak říkáte, byla to e, zvláštní situace tehdy v 90. letech Eh, když jsem tedy začínal eh, u jednoho státního zastupitelství. Eh, proč? Protože řada věcí nebyla zdaleka až tak připravená, jako jsme nyní zvyklí v západní části Německa. To znamená, že my jsme eh, tedy museli hodně eh, budovat a eh, toto byla také moje zodpovědnost. Jak vidíte, tady z mého životopisu týkalo se to také technické spolupráce a já jsem tedy byl naskušen v Americe, tedy v Jižní Americe, v Chile, v Paraguaji a také v Mexiku kde jsem radil v otázce, jak vybudovat státní zastupitelství. To se týká samozřejmě eh, obsahu činností, jejich organizace, technického zázemí. A také moje zkušenosti, které jsem nazbíral, eh, jsem tady do této práce investoval. Otevřeně říkám, že ty první činnosti, eh, to bylo někdy v roce 2000-2001, a kdybych to dělal dneska, to tež vlastně poradenství v této oblasti, tak eh, radil bych úplně jinak než tehdy. Eh, jsem už 26 eh, let v této funkci a teď už skutečně vím, myslím, daleko lépe, jak to funguje. A to se týká efektivního rozdělení práce a zajištění spolupráce v úřadu. A samozřejmě důležitá je motivace kolegů a de facto způsob, jak je některý úřad, jak je ten který úřad veden, hodně eh, vypovídá o tom, jaké má výsledky. Eh, vy tedy eh, jste vlastně stanovili podmínky, jak to má vypadat, no a teď v tom komplexním prostředí je třeba to realizovat. Děkuji paní kolegyně Makovej. Děkuji vám. Možná bych navázala na eh, od, vaši odpověď na moji první otázku, která se týkala toho, že eh, nemáte zkušenosti s politickým nátlakem. To zní velice dobře, ale přesto by se vás eh, zeptala, jak byste se choval v takovéto situaci. Eh, účastní se to dneska 22 členských zemí, také ze střední a východní Evropy a další, kde politické tlaky jsou v současné době běžné. Takže jak se s tím hodláte vyrovnat? Hm. Paní Makovej, já děkuji eh, za tuto otázku. Mohu vám k tomu říci, Eh, že podstatou práce eh, státního zástupce je nezávislost. Také je třeba jednat podle principu legality a to je všechno bez eh, ohledu na osoby. Abychom toto zajistili, tak to v podstatě musíte takto udělat sama. Za vás to nikdo neudělá v situacích, kdy se to nerespektuje, tak ty, ty jsou velice obtížné. Mohl bych říci, že nezávislost jako taková neznamená, že by nebyly politické vlivy žádné. Státní zastupitelství nefunguje vzduchoprázdnu. Činnosti eh, státního zástupce mohou mít politický význam, mohou mít politické dopady podle toho, koho zrovna stíháme ale to znamená, že si musíme být vědomi toho, že to tak je. Ale eh, ne proto, abychom, se věděli, abychom věděli, čemu se máme přizpůsobit, a eh, naopak eh, proti čemu se máme stavět. A musím říct, že kolegové v Evropské unii mnozí, mnohdy jsou vystavení tomuto tlaku a přesto vykonávají svoji práci. A svým osobním příkladem a nasazením pro právní stát opravdu e, ukazují, co to je být státním zástupcem. Takže za normální podmínek bychom nyní zatleskali. Takže kolega, ale nyní. Mr. Ritter, first of all, I would like to Thanks for the answers of the written Děkuji. Nejprve chci poděkovat za e, písemné odpovědi na otázky. Viděla jsem ve vašem životopise, že 26 let se věnujete tomuto oboru. Zmiňujete, že máte zkušenosti s OLAFem. Hladká spolupráce mezi EPO a OLAF je vysokou prioritou. Musíme zajistit, že tyto budoucí vztahy nebudou vyvolávat nějaké kompetenční spory. Eh, můžete eh, tedy eh, se o tomto zmínit do detailu, jak byste si představoval spolupráci a především komunikaci a předávání informací? A moje druhá otázka. Naše politická skupina ALDE byla pro decentralizovaný EPPO někdy to může vypadat ta decentralizovaná forma trochu komplikovaně. Bude složité zajistit efektivitu. Jak zajistíte, že tato struktura bude fungovat? A jak zajistíte komunikační kanály, které eh, přispějí k výměně informací eh, mezi delegovaným eh, žálobcem a příslušnými národními orgány. Děkuji. Prosím, pane Ritere. Eh, konkrétně k té poslední otázce. Ta spolupráce může fungovat pouze tehdy, pokud tady je eh, systém informací, kde jsou informace k dispozici jak pro Senát, tak pro EPO. Musí vlastně tady být informace, které probíhají v reálném čase. Jedině tak to může fungovat. A k vaší otázce Je to samozřejmě velmi komplikovaná struktura pro rozhodování, ale v konečném efektu je to ta nejlepší struktura, která může vést k jednotné politice. To znamená, že mm, jde o to, abychom tady vytvořili toto trestní evropské řízení. O to jsme se snažili 20 let. Je to velmi složité. Nicméně je nutné, abychom znali vnitrostátní systémy a skutečnosti, abychom věděli, jak tam probíhá e, řízení. E, to obojí musí být zaještěno. Jinak by bylo velmi obtížné mít systém, který e, by fungoval efektivně z hlediska trestního řízení na evropské úrovni. Takže ver, pouze vertikální přístup by samozřejmě mohl být zajímavý, ale my potřebujeme kombinaci těch dvou překladů. To znamená, musíme dát dohromady ty body, které dobře fungují z těch jednotlivých systémů. A co se týče předávání informací s OLAFem, tak k tomu jsem se již vyjádřil. To musí skutečně fungovat tak, že tady je vlastně trvalá výměna informací, nejenom na začátku, kdy eh, se rozvíjí vyšetřování z hlediska případu OLAFu, to znamená, musí tady být neustálý prout výměny informací. Děkuji. Srdečné díky. Kolega Javor, prosím. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, üdvözlöm Liter eh, urat a meghallgatáson. Két kérdést szeretnék föltenni az egyik, hogy eh, továbbra is eh, több tagállam eh, nem csak... No translation. No translation? Okay, then I continue in English. So I would like uh, to pose two questions. Já mám dvě otázky. Stále ještě řada členských států se neodolala připojit k EPO. A co hodláte dělat u vyšetřování, kde samotný trestný čin má přeshraniční povahu, ukáže se, že část vyšetřování se bude muset realizovat v těch členských státech, které se nepřipojily k EPO. Eh, e Jak můžete potom zajistit, že ty trestní případy budou řádně vyšetřeny, i když to vyšetřování by mělo probíhat částečně v těch členských státech, které se nepřipojily k EPO. A druhá věc, Hodně se o tom mluvilo ve výměně informací mezi OLAF a EPO, ale z zkušeností OLAFu víme, že někdy tím skutečným problémem je výměna informací mezi členským státem, respektive jeho orgány, a mezi evropským orgánem jako OLAFem. A to by mohlo být stejné i u EPO. Co uděláte, když zjistíte, že úřady členského státu systematicky odmítají poskytovat eh, informace potřebné pro vyšetřování? Also Sie sprechen, Sie sprechen ein, sehr, ein wichtiges Problem an. Sagte... Oslovil se velmi důležitý problém, já jsem se o tom již zmínil. Bez dostačující informace EPO nemůže být úspěšné to znamená poskytované informace ze strany členských států anebo v rámci těch evropských agentur, jsou nutné. Bez těchto informací EPO e, nemůže řešit tyto případy, takže musí to být sestaveno a prosazeno tak, aby to mohlo fungovat. Ale to také předpokládá, že tady vytvoříme možnosti abychom získali i informace ze strany třetích osob, třeba u whistleblowerů. To znamená, e, ty informace se mohou dostat i jiným způsobem na úroveň EPO, protože EPO nejenom eh, může získávat eh, informace z vyšetřování v těch jednotlivých státech, ale může také vést vyšetřování sám. Takže tyto informace to jsou zásadní faktory. A co se týče přeshraniční spolupráce s nezúčastněnými státy, tak tady je velice důležité, aby i funkce Eurojustu eh, mohla být naplňována, protože co se týče Eurojustu, tak Eurojust má kompetenci v těchto státech, eh, kde EPO nemá kompetenci. Například vytvářet společné vyšetřovací týmy. To znamená, EPO může být účastno plus eh, nezúčastněné státy. To jsou nejlepší šance pro koordinaci vyšetřování a je to lepší, než eh, kdybychom měli eh, jaksi jenom částečný, eh, fragmentární přístup k řešení těchto problémů. Já bych si přál, abychom měli vlastní právní názor, nástroje. Pan Omarže, prosím. Merci. Paní předsedkyně, děkuji. Pane Ritere, mám dvě otázky. První otázka. Ve vaší dlouhé kariéře eh, seznámil se jste, jste se s politicko-finančními kauzami a musel jste někdy stíhat volené zástupce? A druhá otázka. Vyjádřil jste obavy z politického tlaku, který může být vykonáván na eh, státní zástupce a žalobce v členských státech. A paní eh, Kovezi je právě obětí útoků eh, vlády své země a mě by zajímalo, co si o tom myslíte, pokud samozřejmě budete ochoten na tuto otázku odpovědět. Já myslím, že mohu být stručný v odpovědi. Co se týče ta první část, ano, měl jsem takové postupy z hlediska volených zástupců a tam samozřejmě byla snaha vyvíjet politické vlivy, ale nebyl to politický tlak v tom slova smyslu, o jakém jsme o tom hovořili. Co se týče té konkrétní situace, tak v jiných státech, která se týká kandidátky, o které jste hovořil, tak musím říci, že k tomu se nemohu vyjádřit, ale já se domnívám, že pro mě je velkou ctí, že patřím k těm kandidátům, kde je také paní Kovezi. Mám velký obdiv pro její angažovanost a také obdivuji její odvahu. A myslím si, že na tomto místě můžeme říci, že co se týče těch dvou eh, kandidátů, že jsem velmi poctěn, že eh, mohu být součástí tohoto výběru vedle nich. FDD se vzdala eh, svého vystoupení, takže paní kolegyně Pitera, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem se chtěla částečně vrátit k otázce pana poslance Javora a sice, že ne všechny členské země podporují tento projekt ustavení nejvyššího evropské prokuratury. Eh, protože eh, de facto jsou tady, nebo zajímají mě aspekty spolupráce s zeměmi, které nepodpoří tento projekt. Ale chci se ptat na toto. Eh, země, které nepodporují tento projekt, většinou tvrdí, že vytvoření Evropské prokuratury eh, je na úkor nezávislosti národním prokuraturám. A já se ptám, vnímáte toto nebezpečí pro národní prokuratury a jak byste odpověděl na tyto obavy? Also ich wüsste nicht, wie die eh, já tedy eh, eh, nevím, eh, jak by, nebo kdybych nevěděl, jak je tedy vytvořeno nebo skoncipováno to EPPO, kdybych tedy neznal, jak tam vypadá to pojištění nezávislosti. Tam jsou skutečně oddělené oblasti, oddělené úseky a její nezávislost je v tom příslušném nařízení tak zajištěno a je tak zakotveno také eh, v přístupu Evropského parlamentu a také v tom, že se eh, eh, tento nejvyšší evropský žalobce má zodpovídat parlamentu, tak opravdu nevím, nevím, jakým způsobem by mohlo dojít k jaksi narušení nezávislosti. To opravdu nevím. Takže já vám za eh, výbor KONT děkuji eh, za vaše odpovědi a děkuji vám za postění. Děkuji poslancům za jejich otázky, děkuji panu Heriterovi za účast na slyšení. Po tomto slyšení proběhne důkladné hodnocení všech kandidátů všichni poslanci budou informováni, jak toto hodnocení bude probíhat na eh, konci slyšení všech tří kandidátů. Jak si vyžádal předseda Tajany, tak předsedovi Evropského parlamentu odešlo dopis, který bude obsahovat i postoj výboru KONT. Děkuji mnohokrát za vaši účast. Děkuji. Vážení kolegové, další kandidát tedy přijde na řadu dříve už je na cestě, nemělo by se to příliš zdržovat. Za minutku by měl být zde. colleagues. Just again, the, the, the point I was making about movement and so on, thank you. out of respect for the candidates. Takže, vážení kolegové, následuje druhé slyšení. Vítáme Žana Françoise Bonerta poskytnu stejné informace, které už jste slyšeli, ale je to i pro informaci kandidáta. Takže kandidát bude mít úvodní prohlášení v délce maximálně sedmi minut Potom tom úvodu budou následovat otázky a odpovědi v délce 63 minut. 14 otázek položí poslanci výboru Libe, 7 otázek poslanci výboru Kont. Každý tento stol bude trvat 3 minuty, 1 minutu otázka, 2 minuty odpověď. Prosím, uvědomte si, že budeme důsledně dodržovat, dodržovat řečnickou dobu, protože jinak by poslední řečníci neměli čas, takže budeme eh, velice přísně omezovat. Eh, Eh, ten eh, časový slot podle hodin. Poskytuje se tlumočení, můžete tedy používat eh, vlastní jazyk, ale mějte na mysli, že nesmíte hovořit příliš rychle. A teď už dávám tedy slovo panu Bonartovi na úvodní prezentaci. Máte na to sedm minut, prosím. A vítejte. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte takovou myšlenku vzpomínku na pana Klause Henše, jednoho z někdejších mm, předsedů Evropského mm, parlamentu, který v roce 96 vůbec poprvé hovořil o myšlence evropského žalobce. Dnes stojím před vámi, dámy a pánové, s dvojí zkušeností. Jednak mám zkušenost evropského prokurátora, rektora a také prokurátora francouzského. Pokud jde eh, o tu evropskou funkci, 20 let kariéry jsem věnoval soudní spolupráci na operativní úrovni ale je to také eh, zkušenost, eh, eh, řekněme, budovatele Evropy, kterou sem vnáším, protože dvakrát jsem měl možnost podílet se na zdroji dvou důležitých nástrojů Evropské soudní spolupráce. Bylo to vytvoření eh, styčného soudce a vznik Eurojustu, kde jsem byl zástupce nebo náměstek francouzského zástupce. Byl jsem tedy takovým evropským styčným soudcem z přesvědčení. Také jsem zkušeným prokurátorem prokurátor, mám za sebou 32 let eh, práce pro francouzskou eh, prokuraturu. A z toho 14 let jsem věnoval boji proti hospodářské a finanční kriminalitě veškerého rozsahu. Ze začátku eh, to byly podvody s platebními prostředky a posléze mi byly svěřovány mnohem zásadnější případy, včetně podvodů s DPH DPH, praní špinavých peněz, praní peněz organizovaným zločinem, korupce, zneužití veřejné pravomoci, zpronevěra veřejných prostředků a podobně. Eh, deset let kariéry jsem věnoval a platí to až dosud eh, funkci eh, vedoucího představitele prokurátora Dnes jsem krajský státní zástupce zodpovídám za celý region. A právě tuto zkušenost bych chtěl eh, využít i v úřadu Evropského veřejného žalobce. Jsem schopen pracovat s kolegy z eh, různých eh, soudních systémů, z různých soudních prostředí. Jsem zvyklý působit v multikulturním a vícejazyčném prostředí. Jsem zvyklý hledat synergie ale zároveň bych chtěl združit členy Evropského úřadu veřejného žálobce do jednotného solidárního týmu, který bude eh, klidně pracovat. A heslem z mého hlediska by byla nezávislost, objektivita, eh, respekt nebo dodržování základních práv a samozřejmě etické pravidla. A za tímto účelem je třeba vyvíjet diplomaci, ale především postupovat rozhodně. Rozhodnost je vlastnost nejvyššího žalobce. Podle mého názoru, dámy a pánové, EPO bude muset od samého počátku čelit třema hlavním výzvám. EPO především potřebuje důvěryhodnost. Jakožto nový evropský orgán Eh, uprostřed řady eh, evropských i národních soudních eh, orgánů a orgánočných v trestním řízení. Hlavní odpovědností Evropského nejvyššího žalobce je vést úřad Evropského veřejného žalobce a dosáhnout, aby tento úřad si získal legitimitu. To je nezbytný předpoklad důvěryhodnosti. Za druhé, úřad EPO musí přesvědčit musí přesvědčit 22 zúčastněných členských států, aby skutečně spolupracovali s EPO eh, e a aby předávali mu případy, které spadají do jeho pravomoci. Také to znamená, že by měl přesvědčit šest zbývajících nezúčastněných členských států o tom, že, budou, eh, že by měli pomáhat EPO, kdykoliv to bude zapotřebí. Všechny další evropské agentury také je třeba přesvědčit. Zde mám na mysli především OLAF, Eurojust a Europol. A hlavní vazba mezi těmito čtyřmi musí vycházet z vzájemné důvěry. Nezapomínejme, že EPO má také poskytovat nové Eh, vyhlídky pro Evropu. Víme, že její demokratické základy jsou v několika členských státech EU spochybňovány. Musíme efektivně bojovat proti trestným činům, eh, proti mm, finančním zájmům Unie a také se zaměřovat na další druhy finanční trestné činnosti, včetně korupce. EPO bez pochyby se stane novým nástrojem demokratické důvěry. Závěr, dámy a pánové, velice eh, nedávno jsem přešel přes ten můstek, kterému se říká Konrad Adenauer. A tady jsem si vzpomněl na eh, tohoto spolkového kancléře, který nám jednou řekl, eh, historie světa je také součet toho, čemu jsme se mohli vyhnout. Při budování EPPO čelíme obrovské výzvě, ale zároveň také je to pro nás obrovská šance používat nový nástroj demokratické důvěry. Dámy a pánové, v žádném případě bychom neměli promarnit tuto šanci. Dlužíme to našim spoluobčankám a spoluobčanům. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. We now, uh... Děkuji vám, pane Bonerte. Začneme s otázkami. Za EPP pan Engel na jednu minutu. Merci, Claude. yeah. <clears throat> Děkuji. Máte stejné jméno jako ředitel mého licea, které jsem navštivoval, tak už to vytváří určité pouto, které mi připadá srdečné. Nicméně bych vám eh, chtěl položit otázku ohledně něčeho, o čem jste hovořil. Hovořil jste o těch členech, které jsou součástí a těch, kteří se rozhodli nebýt součástí. A já předpokládám, že mají určité důvody pro to, že se neúčastní, ne, nedrží se pouze abstraktních pojmů jako svrchovanost a tak dále. Chtěl bych se eh, zeptat, zda v případě, kdy budete mít tuto funkci, eh, jakým způsobem by EPO mohlo přesvědčit ty, kteří nejsou zatím zúčastněni. Eh, jak to udělat, aby změnili názor? a jak zajistit, aby tady nebyla očernující kampaň, která v současnosti eh, běží ze strany eh, rumunských úřadů proti rumunské kandidáce, kterou zde máme. Takže jak se tomu vyhnout v budoucnosti, pokud je to eh, možné? Takže dvě minuty, prosím. Já vám odpovím tak, že co se týče té první části vaší otázky, EPO by mělo prokázat své schopnosti a mělo by ukázat svoji schopnost účinně bojovat proti všem trestným činům, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. To je hlavní cíl poslání EPO. To neznamená, že bych ty ostatní úkoly dával stranou. Korupce, zneužívání moci, podvody, organizované bandy. To jsou důležité body, které eh, musí samozřejmě mm, především být napojeny na hlavní cíl, to znamená boj proti eh, poškozování finančních zájmů. Takže musíme efektivně bojovat proti eh, těmto činům a musíme poskytovat příklad také těm nezúčastněným státům. A možná, že postupem doby díky tomuto e, příkladu se ty věci změní. A co se týče druhého aspektu, tak bych řekl, že je to opravdu situace, kterou by se měl zabývat šéf EPO. E Myslím si, že pro e, hlavního žalobce by eh, mělo být důležité postupovat podle nařízení. Máme tady právní rámec, máme tady poslání, musíme dodržovat tento právní rámec a musíme prokázat, že používáním tohoto textu zajišťujeme nezávislost EPO. A silou EPO eh, e bude právě dodržovat tuto nezávislost a vlastně tím kontaminovat ostatní země ostatní členské státy, vy jste jmenoval jednu tuto zemi, mohou být i jiné, další. Za SAD jednu minutu, paní Sipl. Děkuji mnohokrát, pane Banerte. S ohledem na odlišné soudní řády, soudní systémy v našich členských státech. Můžete podrobněji vysvětlit, jak vy splňujete všechny požadavky kladené na post nejvyššího evropského žálobce, eh, tak jak je uvedeno v nařízení. A konkrétně cituji, že vaše nezávislost je nespochybnitelná a že eh, máte kvalifikaci potřebnou ke jmenování Eh, do nejvyšších eh, prokurátorských pozic ve vašem konkrétním členském státě. To je vše. Děkuji mnohokrát za otázku. Hlavní dva body zde jsou nezávislost a požadavky. Začnu tím druhým. Jak už jsem říkal před chvílí, prošel jsem všemi posty ve francouzské prokuratuře. Začínal jsem jako mladý prokurátor, teď jsem tedy už zkušený prokurátor a e, používal jsem všechny prostředky, e, které mají prokurátoři ve Francii pro výkon své činnosti. A dnes působím jako generální prokurátor, což ve Francii je nejvyšší post v rámci prokuratury. Působil jsem jako mladý eh, prokurátor, posléze jsem také působil v Evropě, spolupracoval jsem s jinými evropskými orgány a teď jsem tedy zkušeným prokurátorem a myslím, že tedy splňuji veškeré požadavky, které jsou eh, změny v nařízení o EPO. Pokud jde o nezávislost, někdy eh, ve francouzském systému systému jsme dotazováni, protože ten francouzský systém dřív byl velice hierarchický. To znamená, že ministr spravedlnosti v minulosti mohl udělovat pokyny generálnímu prokurátorovi, a e, nejvyššímu státnímu zástupci. Ale toto se změnilo, už e, to neplatí 6 let. Ministr spravedlnosti už nemůže e, udělovat pokyny v konkrétních případech jednotlivým prokurátorům. A to je poměrně zásadní změna v naší kultuře prokuratury ve Francii a mohu vás ujistit, že to vidím i u mladších prokurátorů, že ti už skutečně tuto mentalitu mají v sobě sobě. Děkuji, děkuji, prosím o dodržování řečnické doby. Nyní Helga Stevens z EKR, prosím. Dank u wel, voorzitter. Uh, collega's, uh, meneer Bonner, u heeft in uw... Děkuji mnohokrát, vážený pane Bonner. Ve vašich písemných odpovědích jste hovořili, hovořil o tom, jak bude EPO postupovat v případě nezúčastněných států. Mohl byste to podrobněji rozvést? Jaké prostředky bude mít EPO k dispozici z hlediska vyšetřování přeshraničních případů? Vypadá to, že nebylo k dispozici tlumočení, takže ještě jednou. Let's just start Should again, please. switch to English or... No, no, keep, just... just start again, please. Just... Ne, začněte znova. Děkuji. Tak zase, ještě jednou. E, ve vašich e, písemných odpovědích jste popisoval e, složité vztahy mezi EPO a nezúčastněnými státy. Mohl byste to detailněji rozvést? A jaké prostředky jsou k dispozici EPO pro řešení přeshraničních eh, případů, kde jsou zúčastněné státy, které nejsou součástí EPO? Možná, že jsou tady určité politické důvody těch členských států, které se neúčastní, takže je možné zde vykonávat jakýsi politický tlak také? Děkuji. Helga, sorry for the interrupt. Děkuji, Helgo. Omlouvám se za to přerušení. Pane Bonarte, máte slovo. Eh, Krát děkuji. To je velmi důležité. Je důležité se zamyslet také nad touto perspektivou. Ano, jste překvapená tím, že rozumím také Eh, vaší řeči a že mluvím ve vaší mateřštině, to mě napadlo v podstatě zcela spontánně. Takže, co se týče nařízení, nařízení stanovuje, že nezúčastněné státy mohou eh, participovat na vyšetřování a to v rámci mm, dobré spolupráce. Znamená to, že například eh, ti vnitrostátní prokurátoři musí se účastnit tohoto vyšetřování, musí být k dispozici a musí také umět využívat všechny tyto nástroje, například realizovat evropské zatykače a tak dále. A to i ve spolupráce s těmi nezúčastněnými státy. Ta otázka je poněkud složitá. Já vím, že komise byla pověřena, aby se zabývala touto otázkou zda je možné vytvořit dodatečný nástroj. A e, to je otázka, která je ještě otevřená, myslím, a která je pořád trochu problematická, aspoň právně. E, a je jisté, že to, pokud budu potvrzen, to bude jedna z mých priorit. To znamená prověřit, zajistit, že úřad prokurátora bude vůbec schopen toho, plně pracovat s těmito členskými státy. Připomínám, že Eurojust je také nástrojem, který případně umožní překonat problémy, poněvadž Eurojust pokrývá vlastně všech teď ještě 28 členských států Evropské unie. Um, A teď je tady Eva Jolie za zelené, prosím. So sorry. Ne, ne, ne, ne, nezlobte se, nezlobte se. Omlouvám se, říká pan předseda. Um, nemám to v poznámkách, ale Natalie Griesbeck za ALDE. Euh, děkuji, děkuji, pane předsedající. Otázku euh, de la question de, de ma collègue francouzsky a v podstatě jako i kolegyně Stevens také položila podobnou otázku. Vy v prezentaci říkáte, že chcete spojit všechny ty nástroje a moje otázka se týká vztahu mezi úřadem prokurátora a těmi členskými státy, které zatím neparticipují na tomto úřadu. A jak chcete využít ty národní korespondenty Eurojustu, tedy pro účely vašeho úřadu případně, a jak by měli pracovat, aby se garantovalo, že ty členské státy, které nebudou participovat, že nebudou, dá, nebudou způsobovat nějaké překážky v činnosti úřadu a případně, že to spíš bude motivovat, aby se zapojili do budoucna. Rychlá otázka. Když eh, se připravovalo nařízení o úřadu prokurátora, tak tady byla taková obava, obava, že nebude úplně evropský. To znamená, že ty národní zájmy by mohly mít přednost. A já se ptám, jaká konkrétní opatření byste případně přijmul, abyste garantoval, eh, aby ten úřad byl co možná nejvíce jedna nezávislý, ale také co nejvíce evropský. Děkuji. Paní poslankyně, ano. Skutečně, co se týče o ty korespondenty Eurojustu, to je samozřejmě zcela zásadní funkce, protože to bude hm, přirozené propojení mezi Eurojustem a e, úřadem e, prokurátora. My víme, že Eurojust pokrývá veškeré území Evropské unie a já bych doplnil, dokonce ještě jde za jeho rámec, protože podepsal smlouvy o spolupráci s dalšími zeměmi že vidíte, já mám širokou vizi takovéto spolupráce, protože teď my tam máme styčné eh, eh, pracovníky, tedy soudce, státní zástupce v Americe, ve, ve Švýcarsku, Norsku takže, a podobně, takže může rozšířit svůj akční rádius. Tak to hm, díky Eurojustu. Já velice rychle bych schromáždil korespondenty Eurojustu, abychom nastolili úzké vztahy spolupráce s těmito osobami právě proto, abychom mohli i finalizovat eh, tuto spolupráci a vytvořit ty komunikační kanály, které ale nebudou znamenat nějaké duplikace. Musí to být ale průchodné kanály, to znamená rychle. Je třeba, abychom byli akceschopní, stejně jako Eurojust. Eh, takže teď když třeba bude potřeba vytvořit vyšetřovací tým nebo se sejít. Pokud jde o národní zájmy a e, takže delegované národní prokurátory, to je ještě téma k diskuzi. Víme, že aspoň po podle předpisu je možné mít to, čemu říkáme delegovaný prokurátor, který e, bude e, mít dvě funkce a potom se bude, nebo se bude ten prokurátor, který bude čistě vyčleněný pouze pro činnost Evropského úřadu. Takže to bude na členských státech, zda chtějí mít takovou tu dvojakou funkci. Vlastně případně o to by mohlo být zdrojem určitých potíží, taková ta dvojakost a eh, mohly by tam vzniknout určité třenice, takže to potom ale je na tom eh, nejvyšším státním zástupci, aby to rozhodl, jak to budou chtít mít. Děkuji. A teď Eva Žoli, já se omlouvám. Děkuji, pane předsedo, pane generální prokurátore. Nicméně, já bych chtěla znát váš postoj k případnému rozšíření kompetencí evropského prokurátora, aby tam byly nejenom teroristické trestné činy, ale třeba i ty environmentální. A chci vědět vy, zdali jako osoba, jako generální prokurátor, takže možná, že Eh, vaše eh, eh, vize tedy nezávislosti, jak jsme viděli v kauze Benela, možná není tak nestraná. A takže jak byste chtěl iniciovat řízení, trestní řízení třeba na základě Panama Papers nebo mm, praní špinavých peněz, což byla činnost, do které se pustily i některé banky, takže jak by to bylo, kdyby to spadalo do vaší kompetence. Děkuji, paní poslankyně. Takže pokud jde o rozšíření pravomocí, samozřejmě to je otázka, kde všichni čekají odpověď. To vím. Zde již tedy v, jaksi v, v genech toho úřadu se plánuje tedy vlastně, aby vůbec, až tedy nabide Eh, až se, roz, až se rozvine, eh, tak mm, až tedy začne fungovat, tak máme zde článek 86 Lisabonské smlouvy, který stanoví i možnost rozšíření pravomocí. To tam, jak si je dáno mu do vínku. Ale step by step, krok za krokem, jak říkají angličané. Já bych chtěl nejprve, aby ten úřad prokurátora vůbec mohl být funkce schopný. Nejprve je to jako motor, nejprve musíte nastartovat a uvidíme potom, jaký, jak se bude eh, stabilizovat jeho výkonnost, tak bude moci uh, se začít, eh, bude moci tedy se rozvíjet, bude moci jet větší rychlostí. Takže to je věc k přemýšlení. Terorismus, to může být nějak varianta, ano, environmentální trestná činnost máme takovéto skutkové podstaty. Dobře, to je otázka. Takže tam se podle předpisu říká závažná nadnárodní, mezinárodní, nadnárodní trestná činnost, takže to je široký pojem, široký široký, eh, široká koncepce. Nevylučuji žádné skutkové podstaty. A teď otázka nezávislosti, třeba kauza Panama Papers. Mm, já, my jsme velice pečlivě zvažovali všechno, ze všech úhlů. A samozřejmě máme zde další oblasti, které nebudu citovat, které jsou eh, věci, které jsou teď v eh, jednání ale vím, že teď je to odpovědnost pravomoc generálního prokurátora než ministrině spravedlnosti, no ministerstva spravedlnosti, eh, protože já mám ten dohled nad svými státními zástupci, tedy prokurátory, to není ministerstvo, takže já si myslím, že to bude odpovědnost právě eh, toho eh, generálního prokurátora, tedy ne, nebo evropského prokurátora. Takže Barbara Spinelli za GUE. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Doktor Bonner. Já jsem chtěla panu Bohnerovi říci, že nemám eh, pochybnosti o nezávislosti EPPOM, ale mám silné pochybnosti o nezávislosti prokurátorů v členských státech. Nezdílím například eh, ten eh, velice pozitivní rozsudek ohledně eh, předpokládané nezávislosti francouzské justice a tamní prokuratury. Eh, ráda bych se zeptala na to, jaké budou konkrétní nástroje, které vám pomohou vyřešit otázku nedostatečné nezávislosti, respektive otázku těch států, kde ta nezávislost není dostatečná. Nestačí mi vyslechnout si slova, jako je potřeba přesvědčovat, jít příkladem, vytvářet pozitivní prostředí, být e, jakýmisi polygloty. Mně to nestačí. Mně nestačí ani to, že chcete být diplomatem, protože vy máte být evropský Eh, státní zástupce, to není pozice, kde je na místě diplomacie. Děkuji vám. Sí, grazie Madame la députée, Paní poslankyně, já bych řekl, že evropský prokurátor asi eh, nebude E, znamenat e, zvýšení schopností diplomacie, ale bude to skutečně velká schopnost diplomacie a samozřejmě bude muset získat nezávislost. To není něco, co je dáno samo sebou, jen tak to se musí získat. A ve Francii také se změnil způsob myšlení. Šest let vidíme tento trend. Já vám to říkám, protože já to zažívám zevnitř a tady mohu hovořit skutečně z vlastní zkušenosti. Já osobně tedy se domnívám, kdybych já měl řídit tedy úřad Evropského prokurátora, upřímně vám to zcela říkám, vy jste se to i dočetli, určitě mě bude 58 let a mandát na 7 let, takže mi bude 65 na konci a já v podstatě Eh, od francouzských úřadů eh, nebudu očekávat vůbec nic, žádné pokyny, žádné vztahy, zcela budu nezávislý, to je jistota. A teď pokud jde o nástroje, a tady máte pravdu, že to zdůrazňujete, tady to je na tom generálním prokurátorovi, který bude eh, eh, tedy každý den muset to prověřovat, to znamená v těch stálých senátech a všude bude prověřovat, jak budou fungovat ti delegovaní prokurátoři, kteří jsou v podstatě zakotveni v těch eh, národních systémech, prokuraturách, státních zastupitelstvích. A takže teď samozřejmě v tomto okamžiku to bude na té hlavě, na tom tedy Evropské prokurátorovi, aby na to dbal. A když třeba nějaký členský stát eh, třeba nebude dobře spolupracovat, tam bude určitá dysfunkčnost, no tak potom se o tom hovoří ve výroční zprávě Eurojustu a má to své důsledky. A já, když budu jmenován evropským prokurátorem, tak dámy a pánové, to já budu se zodpovídat vám a tady před vámi o tom budu hovořit a případně mm, budu ukazovat prstem na ten dysfunkční členský stát Roberta Metzola za EPP. Děkuji mnohokrát. Kromě toho, co jste nám již řekl, mohl byste nám něco říci o svých zkušenostech co do vysokoprofilových případů, zejména tam, kde se řešila pozornost médií i pozornost veřejnosti? Jak víte, EPPO bude muset řešit některé z nej tuž nejobtížnějších, politicky nejnabitějších případů a vidíme po celé Evropě, že národní orgány buď nechtějí v takových případech nic dělat, nechtějí nic vyšetřovat a už vůbec nechtějí stíhat jasné trestné činy. Eh, jak byste eh, řešil členské státy, které takto odmítají spolupracovat? Můžete nám dám určité konkrétní příklady toho, jak kriminální gengy a organizace jednají tak, aby defraudovali rozpočet Evropské unie. Jak byste bojoval s nimi? Děkuji. Eh, as to the media, I... Co se týká médií, mohu vám říci, že mám poměrně obsáhlé zkušenosti ze své předchozí funkce jakožto eh, hlavního státního zástupce. Když jsem musel stíhat jednoho vysoce postaveného státního úředníka, s kterým jsem musel pravidelně každý týden spolupracovat v kruhu toho, čemu říkáme prefektura u nás. To znamená, je to vlastně vysoká administrativní pozice v rámci obce nebo respektive města a regionu. A jednalo se tam o šéfa administrativy daného regionu a já jsem tuto osobu pak musel stíhat kvůli eh, zneužívání veřejných financí. A šlo to velice rychle, eh, ani ne tak eh, z mé strany, jako ze strany odborových hnutí do médií. A já jsem v tom stíhání musel pokračovat a musel jsem být naprosto nestraný, striktně objektivní. Hledal jsem důkazy na obou stranách, jak proti té osobě, tak proti ní. Takže to jsem musel řešit v rámci eh, jaksi, eh, toho, že jsem byl státní zástupce i že jsem jednal s médií. Co se týká členských států, které by nespolupracovali s EPPO, to bude hlavně odpovědnost pro eh, kolegium i pro centrální banku, protože my pak budeme muset ukázat naši vlastní nezávislost. Budeme muset ukázat, že hlavní evropský žalobce je e, zúčastněnou stranou v celém procesu. Jinými slovy, pokud se objeví nějaké problémy, tak my jako evropský státní zástupce e, budeme odpovědní Evropskému parlamentu a také radě. Takže to je rovněž velice důležité. Řekl bych, že je na to potřeba pamatovat, protože i to je velice důležité. Děkuji vám. Emilian Pavel za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že eh, pokud budete jmenován, tak nebudeme mít žádné jasné. In which way would you promote the proactive role of the European delegated prosecutors in detecting and investigating PIF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 from, from them uh, that uh, may help you in your investigations or in uh, the EPPO investigations. Thank you. Merci. S'agissant euh, tout d'abord du travail du procureur européen. Takže pokud jde o ten úřad delegovaného evropského prokurátora, tak samozřejmě, že je to jeden z takových silných bodů právě aktivit evropské prokuratury. Já už jsem to řekl před chvíličkou a říkám to ještě jednou. Právě tato funkce bude právě takovým tím pojítkem permanentním s národními prokuraturami. Takže to bude skutečně nesmírně důležitá funkce a bude to velice důležitá funkce nejenom pro hlavního prokurátora, ale i pro členské státy aby tento delegovaný evropský prokurátor měl skutečně strategickou pozici, kde může získávat veškeré informace, předávat ty nejdůležitější dosie, které se týkají podvodů, které se týkají uh, Evropské prokuratury, ovšem to nebude dostačující, protože pokud tam budou dva, tři delegovaní prokurátoři, kteří budou pokrývat velké oblasti, bude zároveň důležité, aby tito delegovaní prokurátoři byli v kontaktu i s ostatními prokurátorami jednotlivých členských států, čili vlastně to bude taková důležitá organizace, ve které se budou tyto informace přesouvat, předávat, tak aby ty nejdůležitější případy, které jsou kritizovány, protože nejsou dostatečné, dostatečně řešeny, aby skutečně se dostaly na to prioritní místo. A to je právě strategická organizace, jež je důležitá a musí být k dispozici od tého počátku. Pokud jde o vaši druhou zajímavou otázku. Proč? Protože čím dál tím více vidíme v, jak se tomu říká v angličtině, takovou tu inteligenci informaci, tyto informace, které se týkají spravodajských služeb, že tam není nějaké propojení a tak dále. Já jsem zvyklý z Francie spolupracovat s jednotlivými úřady, které mi připravují důkazy, justiční důkazy a jakožto evropský prokurátor budu muset například u těch spravodajských služeb postupovat stejně. Monika Makovej má slovo. Mulțumesc. Uh, prima întrebare. Děkuji za slovo. První otázka. Domníváte se, že role hlavního evropského státního zástupce je spíše koordinační, jakýsi diplomatický koordinátor mezi jednotlivými členskými státy, spíše než Eh, nějaká konkrétní práce, zapojení se na jednotlivých případech, defraudacích, podvodech a tak dále. Druhá otázka. Které kriminální činy budou spadat pod vaši jurisdikci? Mohl byste nám, prosím, uvést nějaké příklady, například podvody s evropskými fondy, DPH na evropské úrovni? Několik příkladů mohl byste uvést? v této oblasti. Děkuji. Děkuji za, za dotaz. Samozřejmě odpovím vám na oba dva dotazy, paní poslankyně. Hlavní prokurátor má vlastně dvě role. Jednak to bude koordinační role. Samozřejmě to vyžaduje i určitě určitý citlivý diplomatický přístup, ale tento člověk musí dostatečně znát svou profesi, protože samozřejmě, když sám bude hovořit například o nějakých podvodech nadnárodního charakteru, defraudace, praní špinavých peněz, tak samozřejmě musíme vědět všechny ty postupy, které mohou charakterizovat takové trestné činy. To znamená, že vlastně je to soudce, je to technický, technická součást prokuratury a právě proto jsem se rozhodl prezentovat svou kandidaturu. Ovšem, ta funkce, kterou zároveň má na základě EPPO nařízení, jakožto hlavního státního zástupce je využít tento úžasný nástroj Evropské prokuratury pro fungování v rámci všech ostatních institucí, včetně členských států, bez ohledu na to, zda se zúčastňují či nezúčastňují na tomto úřadu. Čili skutečně je to několik takových funkcí, rolí, které vykonává tento hlavní žalobce. Čili ano, na jedné straně ta technická složka, ta je eh, nezbytná, ovšem není dostačující. A pokud jde o ten seznam různých přestupků, trestných činů, samozřejmě, když hovoříme o těch eh, obrovských eh, záležitostech, které se týkají karuselových podvodů, DPH, to jsou ty nejznámější. Musíme si uvědomit, že jakožto reference samozřejmě my zde máme určitý seznam kompetencí na základě jednacího řádu, který byl udělen našemu úřadu, které se týkají právě tohoto typu podvodu, defraudaci a podobně. A to je skutečně celá škála, ať už jde o praně špinavých peněz, defraudace, zneužívání eh, na úrovni eh, podnikového práva a tak dále. To všechno, tím vším se budeme zabývat. Za EPP má slovo pan Radev. Děkuji za slovo, vážený eh, pane prokurátore. Bonete, já samozřejmě vím, že máte obrovské, obrovské mm, eh, zkušenosti v této oblasti. Bohužel nám nefunguje tlumočení. Mohl byste ještě jednou, pane kolego? Takže ještě jednou. Já, pokud jde o kontext vašich obrovských zkušeností, pokud jde o eh, jednak francouzské aktivity, zároveň teda na franc- úrovni francouzské prokuratury a zároveň Eurojustu, já vím, já se strašně omlouvám, ale zdá se, že nám nefunguje tlumočení, ne- nefunguje nám tlumočení do francouzštiny, je to možné? Dobře, takže jestli dovolíte, tak chviličku počkáme, je tam, je tam nějaký problém francouzština už funguje, nebo ještě pořád ne. Takže takže samozřejmě dáme, dáme vám samozřejmě, pane kolego, trošičku více času. Ano, tak to vidíte, to je, to je skutečně, to nám je velice líto. Takže ještě jednou, ještě jednou bych rád poprosil Protože vy samozřejmě znáte veškeré výzvy, eh, které, kterým bude čelit eh, Evropský úřad Evropského prokurátora. A vy jste odpovídal na otázky, hovořil jste o tom, že musíme dosáhnout i určitou rovnováhu, rovnováhu, pokud jde o využívání samozřejmě spolupráci mezi jednotlivými prokurátorami, dialogem, dialogem mezi těmito prokurátorami, těmito orgány a tak dále. Čili chtěl bych se zeptat konkrétně, zda chcete podpořit tuto spolupráci například i mezi delegovanými prokurátory, mezi jednotlivými národními úřady, pokud jde o vyřešení určitých konkrétních trestných činů. Dále se hovořilo o tom, že zde dojde k určité specializaci jednotlivých eh, tribunálů, ať už jde o geografické rozložení nebo například určité konkrétní oblasti. Jak to vidíte? Jakým způsobem byste chtěl zlepšit Eh, tuto práci a zároveň podpořit určité propojení i s našimi obyvateli. Děkuji za odpověď. Děkuji vám. Takže vážený mm, pane poslanče, já skutečně ano. Pokud jde o fungování té toho hlavního tribunálu. Ano, tak samozřejmě, já už jsem o tom hovořil od samotného počátku, tam musíme regulovat práci. Proč? Protože pokud jde o samotné fungování evropského Evropské prokuratury, tak tyto hlavní tribunály, ty budou takovým jádrem fungování, tam, kde se budou operačním způsobem řešit jednotlivé případy. A zároveň samozřejmě hlavní státní žalobce bude muset rozložit rovnoměrným způsobem práci a zátěž mezi těmito komorami, mezi těmito tribunály, takže bude muset, pokud je o složení těchto jednotlivých komor, pokud je o specializaci jednotlivé typy trestných činů, kterým se budou věnovat, čili to bude odpovědnost právě hlavního státního zástupce a poté se to již bude dělat na operační úrovni prostřednictvím delegovaných prokurátorů, který poté v členských státech budou moci tímto způsobem předávat jednotlivé informace a zároveň například mít vyšetřovací příkazy k dispozici, které bude formulovat a připravovat evropský prokurátor a hlavní teda eh, komora, či ten, ten hlavní tribunál. Pokud jde o určitou rovnováhu té zátěže, té práce, to je velice důležité, protože jedna si rád jasně hovoří o tom, že ta práce bude, anglicky tomu říká, politika je randomly eh, rozdělená, to znamená tak nějak náhodně, ovšem i toto bude muset upravit, mít určité specializace, které budeme definovat. Já jsem hovořil například o možnosti buď geografického rozdělení nebo funkčního rozdělení. To jsou takové první zkušenosti, první kroky tohoto tribun, nebo této prokuratury, která nám umožní poté skutečným způsobem rozdělit tuto práci a tuto zátěž podle různých kritérií. A nyní to bude Dietmar Koster za SAD. Poslední otázka. Děkuji za, o, o, za možnost vystoupit a děkuji i za vaši prezentaci. Jsem zde. Takže ano, ano, ano, velice dobře, je to tam nasvíceno, takže je to v pořádku, už to vidíme. Děkuji za slovo, pane předsedající, a zároveň bych rád poděkoval panu Bonerovi za jeho prezentaci, jestli dovolíte následující dotaz. Pokud jde o závažné nadnárodní vyšetřování, především pokud jde o nějaké nadnárodní orgány, které vyžadovaly koordinaci vyjednávání nebo například vyřešení určitých konfliktů jurisdikce mezi národními orgány, které do toho byly zapojeny. Pracoval jste někde na takových případech? A co považujete za přidanou hodnotu úřadu EPPO a jakým způsobem předpokládáte, že budete prokazovat tuto přidanou hodnotu těm členským státům, které v současné době ještě nejsou součástí úřadu EPPO, abyste jaksi povzbudili uh, vstoupit, stát se členem později. A máte rovněž nějaké zkušenosti v oblasti praní špinavých peněz? Děkuji. Já budu odpovědět následujícím způsobem. Čili pokud jde o koordinaci jednání takových těch nadnárodních případů, tak tam vám uvedu takové příklady například s Eurojustu. Tam jsem pracoval na různých případech, ta umožnilo různá privilegia. Například jsem předsedal různým koordinačním výboru, kde právě šlo o praní špinavých peněz konkrétně. To znamená přeshraniční defraudace. Tam do toho bylo zapojeno pět Eh, zemí, ne členských států, ale zemí bylo tam i Švýcarsko, víte, že to není součást Evropské unie, ale která rovněž v rámci Eurojustu byla vyšetřována na základě spolupráce, kterou Eurojust se Švýcarskem podepsala. A v rámci si tohoto dosie jsme měli možnost společně v rámci jednoho dne se rozhodnout ohledně zabrání deseti bankovních institucí v jeden konkrétní den. A to byl právě belgický, belgický soudce, protože jsem to koordinoval s belgickým soudem, který požadoval Kdy teda, bude, kdy teda mi poskytnete tyto možnosti, tyto příkazy, aby došlo k simultánnímu zabrání těchto, nebo vůbec eh, to znamená konkrétní akce ve stejný den, koordinovaným způsobem, čili opravdu tímto koordinovaným způsobem jsme dosáhli tohoto rozhodnutí. V jeden den konkrétně došlo k těmto akcím v těch pěti zemích, včetně Švýcarska v ten den, kde opravdu došlo k, eh, k exekuci těchto důkazů, bylo tam asi 10 milionů eur, 80 procent těchto prostředků bylo konfiskováno. Čili pokud se v Eurojustu dělají takové věci, tak právě toto je příklad této přidané hodnoty, této kapacity, která umožňuje tu přidanou hodnotu ještě k národním úřadům, a to právě by tento, tato Evropská prokuratura mohla dělat. Tímto způsobem bychom ostatním státům poukázali na tu přidanou hodnotu. Děkuji vám. Děkuji a teď bude pokračovat rozpočtová kontrola. Je skvělé vás poslouchat, francouzi se konec konců umí dobře prodávat. Tím jste mě vůbec nesklamal. Já bych se chtěla zeptat, eh, co se týká té souvislosti s Olafem. Jakou roli vnímáte eh, co do Olafu a těch eh, jaksi správních řízení, protože to je například nástroj, který neznáme v celé řadě členských států a máme velké problémy se zpracováváním případů OLAFu. Jak tedy vidíte budoucí roli OLAFu? Já jsem zpravodajka pro nařízení OLAFu. Eh, můžete si vlastně ode mě i něco tak říkajíc vyžádat, tak teď máte slovo. Děkuji. Co se týká těch administrativních procesů, to je samozřejmě otázka sama o sobě. A Evropské státní zastupitelství bude eh, vlastně fungovat eh, co do justičních, justičních sdělení a to téma další spolupráce mezi EPPO a OLAFem, oni mohou samozřejmě spolupracovat jednak na administrativní úrovni a na druhé straně tedy EPPO na úrovni justiční. Řekl bych, že zde musí však dojít k určitému pokroku. Jak jsem řekl, je to velká výzva, je to výzva, které se musíme chopit v tom smyslu, že do budoucna eh, ta pravidla, no aktuálně to je nařízení OLAFu, které se bude přeskoumávat a bude se nějakým způsobem vyvíjet. A já bych řekl, že i v této oblasti musí padnout rozhodnutí tak, aby do budoucna toto všechno bylo lépe skloubeno tak, aby EPPO znamenalo eh, vlastně přidanou hodnotu, kterou tak nějak získá od OLAFu. Administrativní procesy jsou nutné například i tehdy, pakliže je potřeba zpětně získávat peníze. To může OLAF klidně dělat. Olaf má tu velkou výhodu oproti EPPO, tu, že všechny tyto případy zná, což je jasné, protože EPPO zatím nevzniklo, takže ta, snad ani nemůže. Já doufám, že do budoucna tato interoperabilita, tedy ta schopnost spolupracovat, bude dále posílená, tak aby EPPO tyto informace a tato vyšetřování OLAFu si mohl, řekněme, osvojovat a mohl používat tu přidanou hodnotu nebo, řekněme, ty hloubkové informace a celý ten případ dostat k soudu. To je ve finále to, co je to nejzásadnější, tedy dostat celý případ k soudu a eventuálně získat od soudu i nějaké rozhodnutí. A to je cesta, kterou půjdeme společně s Olafem i my. Děkuji kolega Pirinsky. Děkuji paní předsedající. Je zjevné, pane Bonere, že máte značné, jak sám říkáte, zkušenosti, co se týká spolupráce v Evropě v trestních věcech. Já se chci zeptat na toto. Znamená to, že máte i určitý stupeň diplomatických schopností, abyste byl schopen sladit všechny ty aspekty. A jakožto eh, hlavní evropský prokurátor, to budete také potřebovat. Říkal jste, že máte i dobré technické znalosti, ale mě tam ještě něco chybí. Jak můžete dokázat, že tyto schopnosti vás učiní průraznějším jakožto prokurátora, eh, aniž byste hledal eh, všemožné kompromisy, jinými slovy, jak můžete zajistit, že půjdete tvrdě za tím výsledkem těch případů? abyste tedy zajistil, že nebudete ve své roli pouze agresivní. Agresiv. A jsem mm, neříkal nikdy, že bych chtěl být agresivní. Ne. Je třeba, aby člověk byl urputný, odhodlaný. A já vím, že i diplomacie má své limity. Být diplomatem, to umět, to znamená e, e, umět zachytit informace, mm, cítit eh, tu informaci a to znamená inteligentně, jak si podchytit informace, ale tím to často končí. Ten státní zástupce, prokurátor ve své jurisdikci, mm, když já mám před sebou nějakou kauzu, která potřebuje rozhodnutí, tak ho přijmu, vydám. A v předchozích funkcích, především když jsem působil jako prokurátor republiky, tak já rád eh, jsem spolupracovala se svými blízkými, nejbližšími spolupracovníky, především při těch eh, mm, těžkých eh, rozhodnutích, tak jsem se rád o ně opíral, protože víc hlav víc ví, víc než jedna. Ale nakonec ve finále, vzhledem k informacím, které jsem získal, tak jsem rozhodl já a nikdy jsem se neschovával tedy za své spolupracovníky, protože to je na tom eh, tedy prokurátorovi, generální prokurátorovi, aby tedy přímo rozhodnutí. A tedy platí pro toho evropského prokurátora, který je nezávislý, bude nezávislý. A přece nemá se čeho bát, když rozhoduje. Co nám říká předpis? co nám eh, říká eh, tedy trestní řád a trestní zákonník v dané zemi. Eh, tedy jde o to, zda lze tedy prokázat, že došlo k trestnému jednání a tou danou podezřelou osobou ano nebo ne a potom podle toho se rozhodne. Já jsem to dělal po 32 let jako mladý začínající prokurátor, teď jako generální prokurátora mohu vám říci, že jsem vždycky byl odhodlán, že to tak budu dělat a nikdy se o toho nebudu odchylovat. Frau Kollegin Makovej, bitte. Paní kolegyně Makové. <clears throat> Mulțumesc. Um, dacă ne uităm la raportul OLAF din 2007. Podíváme-li se na zprávu o OLAFu za rok 2017, vidíme tam, že celá řada vyšetřování podvodů, které se týkaly evropských fondů, se týkalo případů v Rumunsku. Bylo jich celkem 11 a zhruba dalších 12 bylo v Polsku a Maďarsku a pak tam bylo také Řecko a Bulharsko a pak v menším počtu tam byly případy z Německa, Itálie a dalších zemí. A vzhledem k tomu kontextu se chci zeptat na toto. Ten objem podvodů, které se týkají DPH na evropské úrovni a evropských fondů, je signifikantní zejména ve východoevropských a středoevropských zemích. A vypadá to, že v těchto státech se toho děje daleko více než jinde. To vidíme ve zprávě OLAFu. Jaké máte vy zkušenosti s bojem s tímto druhem zločinu? Tedy s tímto hospodářským zločinem, který zahrnuje také samozřejmě politickou úrovni, úroveň a ke kterému pravidelně dochází v některých členských státech. Vy jste na tom pracoval s Eurojustem a jsou to vlastně předchozí nečlenské státy, zejména Rumunsko a Bulharsko. Děkuji. Eh, Paní poslankyně, když jsem byl v Eurojustu, to bylo v letech 2003 až 7 a já jsem tedy byl u toho, když vstupovalo Rumunsko a Bulharsko a my jsme spolupracovali. A jsem zašel období bez Rumunska a Bulharska, tedy předtím. Samozřejmě tady eh, tu zprávu, kterou citujete, tak obsahuje tedy určitá čísla, která uvádí určitý, případ, určitý počet tedy případů, vyčísluje, ale není to asi vyčerpávající. Není to vyčerpávající zpráva, nechci říct si vůči těm zemím, které jste zmínila, ale vůči tomu, čemu říkáme starší členské státy. Mohu vám říci, že jakožto hm, tedy evropský prokurátor, tak to nebude na mě, abych posuzoval danou zemi podle počtu kaus podle počtu spisů, ale tady nejsme proto, abychom ukazovali prstem nejmen shame. Já vím, že v těch starších státech, tedy v starších členských státech, začínaje moj, počínaje mojí zemi, tak tam je co prověřovat a prošetřovat. A když já jsem třeba padl na kauzu korupce v jednom regionu, v Burgundsku, tomu citovat, kde pěstují dobré víno, takový poklidný region a potom jsem zjistil, že tam jsou, že e, ti vinaři podvádí na DPH, no e, a že tedy podvádí a korumpují, tak já vám mohu říci, že e, hodně lidí přišlo o židli, protože u nás dělali jako, že snad korupce by neexistovala, že je jinde u nás ne ve Francii, no a tím to vnímání skončilo. Já to jsem to Eh, eh, se tomu věnovala jsem se tomu velice pečlivě. Samozřejmě mm, asi eh, já mm, tedy mám určité tedy silnější tedy stránky, kterému jsem se věnoval více, ale i v tomto mám svoji zkušenost. Děkuji, kolegyně Intveld. Děkuji, paní předsedající. Pane Bornere, nikdo tady asi nepochybuje o tom, že jste excelentní prokurátor, jak jste řekl, ale otázka je, a padlo to tady od kolegů z SAD, Jste dostatečným pitbulem na tuto práci, protože tato oblast podvodů s evropskými fondy, tady nejde o to, že někdo falšuje účetnictví, tady jde o kriminálníky, kteří jsou ochotni dokonce i zabíjet, jak jsme viděli ve dvou členských státech za poslední rok a půl. A problém je v tom, že vlády v této věci nejsou nutně vašimi spojenci. Vlády dokonce musí, mohou být těmi, které budete muset vyšetřovat a tím začínají komplikace. Takže to je úplně něco, úplně něco jiného. A vzhledem k tomu, že to tak je, tedy nyní má otázka. Vy se budete spoléhat pouze na důkazní materiál poskytnutý danými členskými státy, anebo budete akceptovat také informace získávané z jiných zdrojů? Děkuji. Ano, přesně tak. Otázka odhodlání prokurátora, to platí především, když je třeba vystupovat proti členským státům. To máte pravdu, paní poslankyně, ale mám za to použít termín pitbull pro evropského prokurátora či vůbec prokurátora republiky. Já chápu, o co vám jde, zatím je to možná trochu přehnaný termín, ale mm, stejně jako pitbull, tak to znamená mít cílu, odhodlanost, urputnost, eh, eh, za, eh, zatočit se zlem. A my jako příslušníci prokuratury to děláme často individuálně, když máme co dočinění s takovou středně závažnou trestnou činností, tam to riziko asi nebude tak velké. Ale já zcela dobře tady vnímám to riziko, o kterém mluvíte. A přesně to bude právě na tom prokurátorovi, aby působil nezávisle a odhodlaně. A když ty situace nastanou, což určitě nastanou, možná rychleji, než si myslíme, tak potom je třeba hledat spojence všude, tedy a v demokratické konfiguraci, to znamená i vy jste, pos, jste těmi spojenci, dámy a pánové. Já jsem si četl, že ten evropský prokurátor se zodpovídá vám, skládá vám účty, ano, samozřejmě, ale vy zastupujete evropské občany, takže i vy byste měli podporovat práci mm, eh, Evropského úřadu a je třeba, abychom potom samozřejmě prokazovali individuální odvahu a já jsem se nikdy za těch 33 let nebál, já jsem zcela Eh, tedy člověk, který je odvážný, který se nebojí o svůj život. Kdybych se o sebe bál, tak to by bylo jinak, ale to vůbec eh, před ničím takovým já neustoupím. Já jsem skutečně velice odhodlaný. Kolega Jávor, děkuji mnohokrát, paní předsedající, a děkuji vám, pane Bovnere, za to, že jste přišel. Zmínil jste ve svém úvodu, že EPPO by mělo přesvědčit členské státy, které se zatím k EPPO nepřipojily, aby se k němu připojili alespoň později. No, hodně štěstí s tím. Nezapomínejme na to, že například hm, hlavní prokurátor v Maďarsku řekl, že, EP, že k EPPO se nepřipojí, protože EPPO je nekvalitní nástroj, takže hm, řekl bych, že váš úkol bude poměrně složitý. Mé otázky se týkají hlavně politického tlaku, který na vás osobně může být vyvíjen ze strany členských států a jejich vlád a také tlaku, kterým budou vystaveni vaši lidé v členských státech, kde ten politický tlak může být ještě hmatatelnější. Jakým způsobem můžete své lidi před něčím takovým chránit? A druhá otázka se týká toho, zda byste nám mohl říci něco málo o e, svých zkušenostech s bojem se systematickou korupcí, systematickým zneužíváním fondu EU, ke kterému dochází v celé řadě členských států. Máte s tím nějaké zkušenosti a co máte s tím v plánu dělat? Děkuji. Pane poslanče, k vaší první otázce bych řekl, že síla Evropského úřadu EPPO je být vzorem. Já nejsem přesvědčen, že to bude eh, jeho rolí dělat politiku vůči těm neparticipujícím členským státům v tom smyslu. Nemyslím si vůbec, že by náleželo eh, mm, u tomto úřadu přesvědčovat členské státy, aby vstoupili do toho režimu posílené spolupráce. Tak to já nevidím. Já myslím, že proto jsou jiné instance. Ale eh, tedy ale tedy to, že bude příkladem. A já jsem to viděl e, e, i u Eurojustu. Na začátku jsme byli skeptičtí, kritičtí, tedy kolegové z členských států, z různých institucí, říkali, no co to je tedy tato struktura, k čemu to vede. Ale postupně, tím, že Eurojust se choval příkladně, dával příklad, tak jsme ukázali, že jsme schopni tedy něco přinášet a Eh, provádět reálnou činnost. Takže to byl takový příklad, který přesvědčoval, ale já myslím, že potom je to tedy samozřejmě na evropských politicích, aby přesvědčovali ty neparticipující státy, aby se zapojili. A samozřejmě je i individuální odpovědností eh, evropského tedy prokurátora, aby dbal na to, aby ti především ti, tedy jeho spolupracovníci, ale především ti delegovaní prokurátoři, tak aby eh, byli, ne, aby nebyli vystaveni nějakým nátlakům, tlakům a samozřejmě eh, a především ti, kteří eh, budou v té první linii a potom se to bude řešit eh, případně tak na těch eh, jednáních s těmi delegovanými a případně kolik nalásí takové nějaké nátlaky, no tak potom bude muset ten evropský prokurátor, tedy vedoucí úřadu evropského, bude muset to kritizovat třeba i zde před vámi. Takže pan Omarši, děkuji paní předsedkyně, pane Bonére. Vy jste pochopil, že otázka nezávislosti státního zastupitelství, tedy prokuratury, to je ústřední otázka. Abyste připomněl vaši bohatou 32-letou kariéru ve Francii, tedy v systému prokuratury ve Francii, což je země, která zrovna nevyniká nezávislostí své prokuratury. A to je všechno taková relativní nezávislost. Vy jste začal tedy eh, eh, tu hm, tedy kariéru před 32 lety a my jsme zažili třeba ty různé represálie. Teď v poslední době nátlak na žluté vesty. Vidíte, že vlastně prokurátoři jsou často pod nátlakem moci, exekutivní moci. Můžete nám říci tedy vzhledem k těm 32 letem vaší kariéry, že nikdy jste nebyl eh, pod politickým nátlakem? A druhá otázka. Za těch 32 let vaší kariéry Eh, tak na těch různých úřadech prokuratury ve Francii, takže tam mm, byla celá řada kaus, které, o kterých se hodně mluvilo v médiích, protože se to týkalo korupce, třeba poslanců, politiků, různé ty otázky financování. A mm, takže byste potom trestně stíhal tyto činy? Děkuji za tuto otázku, pane poslanče. Eh, nezávislost eh, prokuratury ve Francii se vyvinula. Skutečně došlo k minulosti, k situacím, které já osobně jsem nezažil, ale kdy byly nátlaky. A já hovořím podle toho, co jsem viděl, ne, že bych to sám zažil. Ale samozřejmě došlo k situacím, kdy tedy ministerstvo spravedlnosti přímo dávalo pokyny jednotlivým tedy prokurátorům, tedy generálním prokurátorům i těm prokurátorům republiky, tedy těm nižším strukturám. Ale situace od roku 2013 se radikálně změnila, byl hodlasován zákon, který tyto pokyny zakazuje. Já vám dám takový příklad, co se stalo od roku 2013. Pamatuji si, že v jedné kauze jsem Eh, musel eh, eh, získat radu, technickou radu trestního práva od tedy ministerstva spravedlnosti a hm, to bylo v roce 2014-15 a ten odbor, ten tedy odbor odmítl, nechtěl mi odpovědět, protože se bál, že ty indicie, které by mi mohl dát, by mohlo eh, být považováno jako návod trestně stíhat někoho. Takže eh, já jsem si našel ty zdroje, ty informace jinde. Jenom si vám chci ukázat, jak se věci změnily. A v našem týmu, ti mladí, státní zástupci, ty prokurátoři, ty už zažili novou dobu a to je mm, důsledek a aukce v mulem proti Francii, kdy jsme vyvodili důsledky, ale samozřejmě ještě nejsme úplně na konci této cesty, protože ještě nás čeká reforma ústavy, kterou si přejeme. A teď pokud jde o ty velké korupční kauzy, takže my jsme hodně spolupracovali s Německem, nevím, zda ještě mám čas to tady vysvětlit, ale Ano, v těch odpovědích, myslím, že to je odpověď číslo tři, To tam figuruje v písemné podobě. Ano, děkuji za e, eh, rozpočtu. kontrolu. Vám děkuji, bylo to velice zajímavé. Hodně štěstí. Monsieur Bonner, um, I'd like to thank you. Pane Bohnere, já bych vám chtěl poděkovat jménem všech poslanců a poslankyň za to, že jste přišel a děkuji kolegům za jejich trpělivost a disciplínu. Ono, mm, toto jsou poměrně zdlouhavé procedury, takže díky, že jste trpěliví. Tak, teď bych vás, pane Bonere, chtěl informovat, že eh, nejprve proběhne plné hodnocení tohoto slyšení a pak formálně pošleme dopis panu Tajánimu a pak budete informován vy. Ještě jednou díky, že jste přišel na toto slyšení, velice si toho vážíme. Dear colleagues, Vážení kolegové, už jsme skoro hotovi. Teďko přijde třetí kandidát. Vím, že to je velice zdlouhavý proces a ještě jednou vám děkuji za eh, takovouto odolnost. Byl to velice dlouhý den. Paní kandidátka už je na cestě, takže prosím, zůstaňte disciplinovaní a eh, kandidátka za chviličku dorazí. Medicine.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 Vážení kolegové, posaďte se prosím. Jenom co se týká respektování všech kandidátů, chci vás poprosit, abyste minimalizovali pohyb v sále a e, poprosím rovněž pány a paní novináře, aby si fotili, ale pokud možno rozumně, ano. Vím, že novináři mají takové trošku výsadní postavení, ale buďte tak laskaví, alespoň mě poslouchejte, abychom mohli začít, ano? Tak jestli můžeme, buďte tak laskaví, respektujte kandidátku, protože ona bude mluvit, víte? Tak buďte tak hodní a třeba běžte někam na stranu, řekl bych, že už jste si ji vyfotili dost. A platí to pro všechny, prosím pěkně. Prosím, běžte pryč. Děkuji. Tak eh, poprosím uvaděče, aby mi pomohli. Děkuji. Tak, eh, kolegové, laskavě minimalizujte takovéto hemžení v sále, je to součást respektu všech kandidátů, protože i u prvního kandidáta jsme měli spoustu pohybu zbytečného v sále a není to úplně slušné. Takže eh, třetí kandidátka je paní Kovesi. Zopakuji celý ten úvod jako u všech ostatních kandidátů. Vítejte, paní Kovesi, na zasedání výboru Libé. Kandidáti mají prostor na úvodní eh, prohlášení ne déle než 7 minut. To bude všechno časované a budou časované i odpovědi a otázky, které budou následovat. Časovač, nebo respektive stopky máte zde na obrazovce. Tam to bude nabíhat. Po úvodu bude prostor pro otázky a odpovědi. Eh, celkem máme 63 minut. Budou 14 otázek od eh, poslanců Libe, 7 z výboru KONT. Každá otázka, každý ten slot bude 3-minutový, minuta na otázku, 2 minuty na odpověď. A budeme striktně dodržovat čas v této věci, prosím pěkně. Připomínám, že Všichni budou mít eh, velice pečlivě sledovaný čas. K dispozici je tlumočení, můžete tedy hovořit vlastním jazykem, ale pamatujte na to, že je potřeba ty věci také přetlumočit, nehovořte proto příliš rychle. A s tím už dávám slovo paní Kovesi na úvod. Máte slovo až na sedm minut. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za pozvání, za příležitost představit vám svou kandidaturu. Na úvod budu hovořit anglicky a poté, protože je zde mnoho rumunských kolegů a věřím, že mnoho Rumunů sleduje toto slyšení na internetu, budu hovořit rumunsky. Mé jméno je Lora Koveši, jsem prokurátorkou už více než 23 let, tedy více než polovinu svého života. Mám za úkol zajistit, že justice bude fungovat i tehdy, kdy je trestní právo nějakým způsobem porouchané. Zastávala jsem nejvyšší pozice v rumunské struktuře státních zástupců. Byla jsem generální prokurátorka Rumunska 6 let a byla jsem hlavní prokurátorka v rámci ředitelství pro boj proti korupci, kterému se někdy říká DNA, a to celých pět let. Ředitelství DNA je jediná specializovaná struktura s výlučnou kompetencí pro vyšetřování případů korupce na vysoké úrovni a také případů podvodů s evropskými penězi. Vytvoření nezávislého a efektivního EPPO je pro mne tak unikátní profesní příležitostí. Bylo by mi velkou ctí jít ve stopách tolika lidí, politiků, lidí z praxe, z praxe i státních zaměstnanců, kteří z myšlenky vytvořili právní text. Teď bude potřeba zasnažit se, aby EPPO fungovalo co nejefektivněji. Zde tedy velice stručně má vize pro EPPO. EPPO musí hájit finanční zájmy EU, musí zpět získávat eh, jakékoliv škody a přispívat k posilování právního státu v EU. Co je za tím účelem potřeba udělat? Za prvé je potřeba připravit infrastrukturu, jak v podobě lidských, tak finančních zdrojů. Je potřeba vytvořit systém zprávy jednotlivých případů, a to za spolupráce s členskými státy. Musíme definovat interní pravidla a přijmout veškerá potřebná administrativní pravidla, například v oblasti ochrany údajů, lidských zdrojů nebo finančních otázek. Aby prokurátoři mohli fungovat efektivně, musíme definovat cíle a strategie eh, pro jejich práci s kolegiem evropských státních zástupců. Musíme vytvořit proces pro monitorování implementace těchto strategií, musíme sdílet informace, a odsouhlasit si priority s národními orgány. Musíme zajistit eh, posílenou spolupráci a příslušné smlouvy s neparticipujícími členskými státy a spolupráci s třetími státy. Musíme definovat smlouvy na úrovni jednotlivých služeb Eurojustem, Europolem, Olafem a ostatními finančními vyšetřovacími odbory. Musíme vytvořit strategickou skupinu, která bude identifikovat typologie rizika a zranitelná místa v stávajících procesech a právních strukturách. Jakým způsobem k tomu mohu přispět já? Tím, že půjdu příkladem. Mám eh, velké zkušenosti s eh, řízením velkých týmů, se strategickým rozhodováním, vydáváním vnitřních pravidel a pokynů. Jsem zvyklá eh, fungovat pod tlakem i ve stresových situacích. Společně s mým týmem jsem zvýšila efektivitu vyšetřování případů korupce a podvodu na vysoké úrovni e, souvisejících s evropskými fondy. Hlavně jsem se zaměřovala na zpětné získávání prostředků. Během mého mandátu se ředitelství DNA podařilo získat zpět e, aktiva za více než 2 miliardy euro. Vytvořila jsem strukturu pro finanční vyšetřování a to vedlo k tomu, že se objem zpětně získaných prostředků navýšil alespoň na 300 milionů euro za rok, což je desetkrát více než v předchozím období. Vypracovali jsme si silná mezinárodní partnerství, vytvořili jsme společné vyšetřovací týmy, rozvinuli jsme justiční spolupráci a společné postupy s více než dalšími 40 zeměmi. Tak jsme mohli eh, zabavovat eh, majetek a zmražovat bankovní konta i v jiných státech. Rovněž jsme identifikovali jednotlivé typologie toho, jak dochází k finančním podvodům a to mi může pomoci eh, přijímat strategická opatření. To jsou tedy mé profesní zkušenosti, na kterou chci teď navázat. Jaké jsou principy, které řídí mou činnost? Sdělím vám to velice stručně. Jsem přesvědčená, že prokurátor musí chtít zjistit pravdu musí být služebník právního státu a musí být morálně neoblomný. Musí zůstat objektivní. Eh, ve světle nespravedlnosti a trestných činů je eh, potřeba aplikovat právo a plně respektovat procedurální a základní práva všech osob, které, kterých se ta daná vyšetřování týkají. Proto jsou státní zástupci prokurátoři tak důležití z hlediska právního státu. Je totiž naší povinností aplikovat právo stejně pro všechny a to je něco, co mají prokurátoři společného v celé Evropské unii. To je to, za co bojovali Giovanni Falcone a Pierre Michel. Jsem rovněž přesvědčena, že pouze profesionální, eh, nezávislá a upřímná justice může efektivně bojovat proti vážným zločinům, proti korupci, proti finančním podvodům. Nezávislost justice to není nějaké privilegium soudců nebo hm, pro, prokurátorů. Pouze nezávislá justice jako celek může vynucovat právo rovně pro všechny lidi. Jsem rovněž silně přesvědčena, že nezávislost a zodpovědnost musí jít ruku v ruce. Na druhou stranu si uvědomuji, že jste byli vystaveni celé řadě negativních informací ohledně mé práce. Ráda bych řekla velice jasně, že nemám vůbec co skrývat a tím pádem jsem připravena odpovědět na veškeré vaše dotazy, které mi dnes položíte. Vážené dámy, vážení pánové, europoslanci a europoslankyně, tento parlament bojoval za silný EPPO se silným základem v směrnici PIF, v rámci procesního práva napříč EU. Tento parlament je obhájcem právního státu a základních práv. Právě proto e, budou peníze evropských daňových poplatníků dobře chráněni. Ještě jednou vám děkuji za příležitost představit svou kandidaturu. Chtěla bych vám také poděkovat za možnost zúčastnit se tohoto otevřeného a nestraného slyšení. Thank you, Ms. Děkujeme vám, paní Koši. Teď tedy otázky a odpovědi. Jako první Roberta Mecola, EPP. Děkuji, paní Koviši, že jste dnes mezi nás přišla. Přes eh, všechny možné i nemožné překážky, které jste měla v cestě, víme, jak je to složité zachovat eh, si čest a rovnou a, a, eh, a tvář v takovýchto pro, procesech. Jakožto prokurátorka té tváří protikorupčního tažení ve vaší zemi. Můžete nám říct si více o vašich zkušenostech těch vysokoprofilových případů? Jaké jsou vaše zkušenosti spolupráce s OLAFem? Jak myslíte, že by EPPO mohla spolupracovat s touto a s dalšími agenturami? Jak víte, EPPO bude muset řešit některé z těch nejtěžších a politicky nejnabitějších případů v EU. Viděli jsme instance v Evropské unii, kde národní prokurátoři nebo orgány činné v trestním řízení nechtějí, nechtějí nic dělat, nebo nechtějí vůbec vyšetřovat, tož pak stíhat ehm, lidi namočené do těchto případů. Jak budete eh, ty kooperativní členské státy řešit? Děkuji. Paní Koveši, to byla velice dlouhá otázka, eh, ale na odpověď připomínám, máte vždy jen dvě minuty. Děkuji la cazurile mediatizate. Am să vă răspund foarte scurt. Uh, aproape toate cazurile pe care... No, já budu moc hovořit stručně, takže všechny ty kauzy, které já jsem vyšetřovala, tak eh, tam mají to společné a to eh, je, mm, byla to korupce na té nejvyšší úrovni, takže my jsme vyšetřovali lidi, kteří byli ve vysokých eh, funkcích starostové, já no, nevím, hejtmani, senátoři, členové parlamentu, ministři a samozřejmě občany chtěli vědět, co vyšetřujeme, takže museli jsme komunikovat s veřejností, samozřejmě při dodržování eh, principu důkazního břemena, to znamená i mm, chránit eh, tedy ten, tento princip tedy mm, mm, a eh, takže já jsem hodně eh, spolupracovala i s Olafem a určitě i pro EPO ta mm, součinnost s Olafem bude velice důležitá, především co se týče výměny informací a ten systém, eh, kterým se tedy řídí ty kauzy, case management system a mm, samozřejmě eh, potom pokud jde o spolupráci s orgány členských států, takže eh, my mm, budeme konsultovat o věcech, které spadají do pravomocí EPO a úřadu a to samozřejmě eh, bude vše probíhat přes ty delegované prokurátory. Děkuji za SAD. Thank you, Chair. Uh, welcome. Kaufmann. Děkuji Vítejte a děkuji za úvod, úvodní projev. Já mám tuto otázku. Prosím, můžete vysvětlit, jakým způsobem eh, budete splňovat veškeré požadavky na tuto funkci evropského prokurátora podle článku 14 nařízení a to především, že bude jste nezávislá, že vaše nezávislost bude nad jakoukoliv pochybnost a že budete mít nezbednou kvalifikaci pro to, abyste byla jmenována na eh, eh, tuto tedy vysokou funkci. Děkuji. Děkuji za tuto otázku a za příležitost to objasnit. Objasnit určité informace, které, se dost, které jsou v kulvárech. Když jsem předložila kandidaturu, tak jsem si prověřila veškerá kritéria podle nařízení a splňuji všechny. Pokud jde o, o e, můj kariérní postup, tak zde máme článek 14 zákona 200 z roku 2004, který stanoví požadavky a tam splňují podmínky. Jsou tam čtyři podmínky. Za prvé více než 10 let ve funkci, což mám potom musela se, měla jsem spolupracovat s, eh, potom jde o, jde o tu spolupráci se spravodajskými službami tedy, takže to jsem prohlásila, že jsem nespolupracovala, potom, eh, že jsem nebyla předmětem kárného řízení a potom i je, jde o to eh, profesní hodnocení, profesní kvalifikaci, takže ano, já jsem byla jmenována tedy Eh, prokurátorkou, eh, byla se jmenována do vedoucí funkce, takže splňuji eh, ten, ten kariérní požadavek a pokud jde o spolupráci s těmi službami, takže tam se říká podle předpisu, že jste neměla, že člověk neměl politicky spolupracovat, ale to se nemluví o institucionální spolupráci, protože to někdy bylo nutné tedy. Uh, z titulu práce. Helga Stevens, EKR. Kolegas. Děkuji mnohokrát, paní předsedaj, pane předsedající. Kolegové, EPPO bude provádět přeshraniční vyšetřování, které se týkají DPH a unijních fondů. A například v Rumunsku bude možné vyšetřovat eh, tamní údajné podvody. Jaké obavy máte eh, z hlediska případu, které je potřeba vyšetřit? A pak, eh, co se týká tedy té spolupráce na úrovni justice, v e, jaksi na úrovni EU a na úrovni členských států v přeshraničních případech. Bude potřeba začít vyšetřovat věci, které třeba z politických důvodů budou různě obstruovány. Možná tedy budou různé tlaky eh, z politické úrovně. Jak na ně budete reagovat? În toată activitatea mea de procuror, de peste 23 de... Takže ve všech svých aktivitách posledních 23 let jakožto prokurátorka jsem vždycky respektovala právo, veškeré trestní procedury, které jsme aplikovali. Samozřejmě podobně jako každý jiný prokurátor, naše práce musí být objektivní, musíme být nadšenci ve své práci, ale samozřejmě nelítostní. A proto, pokud dostanu tuto příležitost, Podobně jako tomu bylo v minulosti, vždycky budu vystupovat pouze profesionálním způsobem a respektovat veškeré regulace, nařízení a předpisy, které jsou ve stanovách IPPO. Pro mě není zásadní to, co se děje na území Rumunska nebo to, k čemu dochází mezi úřadem prokurátora a ministerstvem spravedlnosti. Víte, pokud dostanu tuto příležitost na úrovni Evropské unie, budu vždycky respektovat nařízení EPO tak, jak je stanovené. Děkuji. Sovi Intveld za Alde má slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedající. A rád bych poděkovala paní kandidáce za úvodní slovo. Jestli dovolíte, věnovala bych se ještě dále otázce, kterou již nastolila paní Stevens – Jakým konkrétním způsobem budete využívat nové národní korespondenční sítě Eurojustu pro EPO, abyste zajistila to, že neúčastné strany a země nebudou bránit v určitých postupech a zároveň je budete přesvědčovat o tom, aby se staly členy. Na základě vašeho životopisu bych se rovněž ráda zeptala na základě této specifické struktury EPA. Jak zajistíte, aby to byl skutečně evropský úřad, který nebude nějakým způsobem, nebo nebude mu bráněno v rozletu ze strany členských států? Máte pravdu v tom, že delegovaní evropští prokurátoři budou dále fungovat v rámci národních systémů, které mají určité vztahy na exekutivu. To je pravda. Ovšem přeshraniční vyšetřování v minulosti již probíhalo velice efektivním způsobem, jak víme, a využilo se právě takových společných vyšetřovacích týmů prostřednictvím Eurojustu, což považuji za nesmírně užitečný nástroj, který fungoval v minulosti, ale zároveň, jakmile bude aplikováno nařízení EPO, Eurojust předpokládá velice úzkou spolupráci s úřadem EPO. To je tam velice jasně zmíněno. Dojde k výměnám informací, to je zásadní, bude tam informační podpora, která bude k dispozici. Ale zároveň budeme moci využívat ty národní delegované kontaktní styčné důstojníky, kteří jsou tak zásadní právě Eh, u členských států neúčastnících se na systému EPO. A pokud jde právě o tyto země, které se nezúčastňují na práci EPO, domnívám se, eh, že hlavní prokurátor EPO úřadu by měl stanovit určitou úroveň spolupráce, tak jak je to stanoveno v, ve stanovách určité kontakty, které by měl nastolit, tak aby členské země, které se nezúčastňují této práce, eh, mohly nějakým způsobem například eh, být nebo začít je přesvědčovat o tom, že je to struktura, která je efektivní, která funguje, která funguje v zájmu všech ať už jde eh, o jakékoliv oblasti, včetně ochrany eh, daňových poplatníků a jejich prostředků. Paní Eva Jolie má slovo. Já bych vás, paní Kovesi, paní Lauro, ráda řekla i vám všem, kolegové, že jsem nesmírně hrdá, že je mezi námi i přes obrovskou kampaň, kterou proti ní zahájila její vláda. My nevěříme tomu, co se říká, to vám chci říci osobně. A já mám zvláštní důvody pro to, abych tomu nevěřila. Protože já vím, k čemu potom dojde, když, když eh, uvrhnete do vězení velice důležité osoby a zapletete se právě s takovými lidmi, kteří mají obrovskou moc, takže prosím, nepodléhejte tomuto tlaku. Jaká opatření, Laurokové si podniknete pro zajištění základních práv obviněných, budete-li mít obžalovaných, budete-li jmenována do této funkce Evropským parlamentem. Jedním ze základních principů úřadu EPO je respektování základních práv všech lidí, kteří jsou účastníky vyšetřování. Čili toto bude nepochybně prioritou pro všechny zapojené do práce úřadu Apple. Ráda bych rovněž řekla, že jakožto hlavní prokurátorka orgánu DNA jsem viděla mnoho situacích, kde prokurátoři, kteří mý podřízení prokurátoři, pokud tam došlo k nějakým porušením práv podořelých osob, byli okamžitě pokáráni. V takové situaci, pokud by došlo v rámci úřadu EPO podobné situaci, to znamená, že by evropský prokurátor porušil tato základní práva, musíme přistoupit ke konkrétním opatřením, šířit takové informace, poskytnout je všem dalším vyšetřovacím prokurátorům v rámci orgánu EPO abychom zamezili podobným situacím do budoucna. Co je důležité zdůraznit, je to, že aktivita prokurátora v Rumunsku je striktně kontrolována soudci a způsob, jakým to funguje, způsob, jakým se zabývá jednotlivými dosie a jednotlivými důkazy, je právě kontrolováno i ze strany hlavního prokurátora orgánu DNA pokud by tam byly otázky ohledně předložených důkazů, nebo by byly tyto důkazy považovány za nezákonné daným soudcem, my bychom to samozřejmě rozanalizovali a interními strukturami tyto informace šířili, aby jsme zamezili podobným problémům do budoucna. Děkujeme a nyní vystoupí kolega Zakue. Děkuji paní eh, Koveši chtěla bych eh, vyjádřit plnou solidaritu s vámi, eh, co se týká těch útoků, kterým čelíte. Hodně mě zasáhlo to, že jste zmínila Giovanniho Falconeho, s kterým jsem v minulosti i já spolupracovala. Ovšem jednu věc bych ráda nechala vyjasnit. Ve vašich reakcích na otázky jste zmínila dvě vyznamenání, která jste obdržela eh, ze strany CIA v roce 2011 a 2007, kde je uznávaná výjimečná spolupráce a výjimečná odpovědnost eh, vaší spolupráce s tajnými službami USA. Tak já bych eh, řekla, že je potřeba, abyste vysvětlila, o co přesně šlo, když už se to píše ve vašem životopise. Já vůbec netuším, co by to mohlo být. Eh, co by to mohlo být? 2011-2007 Eh, od roku 2003 do roku 2005 byli v Rumunsku, byla v Rumunsku vězení CIA, takže děkuji. Vă mulțumesc pentru întrebare. Děkuji mnohokrát. Rectificare. Nu sunt premii care au fost... Takže dovolíte, abych opravila jednu záležitost, nešlo o nějaká odměnění ze strany CIA ale agentury, která je zodpovědná za aplikaci legislativy. Byla to organizace tajných služeb, která má dvě role. Jednak chránit fyzickou integritu a bezpečnost amerických občanů, ale zároveň dolar, národní měnu. A mou roli prokurátorky v rámci DNA já jsem šetřila mnoho různých příkladů, například Eh, falšovaných bankovek, především dolarů. A zároveň jsme pracovali na případech kyberkriminality. Já jsem byla jednou z prvních prokurátorek v Rumunsku, která se právě zabývá ilegálním phishingem. V Rumunsku kyberkriminalita je skutečným problémem. V Rumunsku je to veliký problém. Mnoho našich občanů je zapojeno do těchto aktivit, bohužel. A pokud jde o další vzdělávání a o rozvoj možností vyšetřování kyberkriminality. Právě toto byl důvod, eh, nebo důvody, za které jsem obdržela toto ocenění ze strany tajných služeb eh, Spojených států v tom období až do roku 2007 to byly právě různé struktury, které se v Rumunsku zabývaly IT kriminalitou poprvé, čili proto jsme museli vybudovat tyto struktury, zavádět různé procesy dalšího vzdělávání pro soudce a právě pro tuto aktivitu jsem tyto odměny či ocenění získala. Asi nebylo zapojeno, já jsem nedostala uh, jako odměnu americké občanství. Vím, že se o tom hovořilo, ale není to pravda. Děkujeme, pan Ivan má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní Kovéši, zde v Evropském parlamentu a především v našich dvou výborech Věnujeme obrovskou pozornost nezávislosti justice, nulová tolerance k, ke korupci, právo na svobodné vyjádření, profesionální integrita, svobodný tisk, morální integrita a tak dále a tak dále. Evropská rada rovněž přišla s určitými doporučeními ohledně tajných služeb, jež by neměly být zapojeny do trestních stíhání. To jsou pouze poznámky, ale je důležité, aby pro nás, kteří budeme dělat toto rozhodnutí, jsme tyto informace k dispozici měli. Je pravda, že CSM, nejvyšší rada soudců, eh, řeklo nebo potvrdilo, že DNA bylo pod vlivem určitě v rámci konkrétního příkladu nebo bylo pod určitým tlakem případu, který jste vedla. A zase rovněž další dotaz ohledně dvou týmů, které se zabývaly důkazy eh, dvou případů, na kterým jste dohlížela. A jak vysvětlíte to, že několik procent mm, prokurátorů eh, bylo zbaveno viny v těchto na základě těchto obvinění. Takže jestli dovolíte, pokusím se v tom krátkém čase, když mám k dispozici, poskytnout odpovědi a určité objasnění. Ano, došlo tam k procesu, který byl zacílen na různá falešná obvinění a celý tento případ probíhal asi čtyři roky. Poté došlo k finálnímu definitivnímu rozhodnutí, tato obvinění byla nepravdivá, bylo to očerňování, trvalo to čtyři roky. Já jsem vyhrála u první instance. Bylo tam mnoho soudců, kteří byli zapojeni do celého tohoto případu a ani v jednom případě jsem nebyla nebo neovlivňovala nikoho, ani mě ne, všechno bylo veřejné, bylo tam mnoho důkazů v můj prospěch a, a tak dále. Pokud eh, e, CSM si myslí, že soudci byli ovlivňováni, je tam dokonce justiční inspektorát, který připravil zprávu a hovoří o tom, že soudci zapojení do tohoto případu skutečně nebyli z mé strany ovlivňováni. Ta zpráva, o které hovoříte, je nyní eh, u kasačního nejvyššího soudu a zatím finální rozsudek k dispozici nemáme. Je tam další záležitost, která se týkala i jiných kolegů z úřadu DNA. Ani v této záležitosti jsem nefigurovala osobně. A u té druhé otázky ráda bych vás poopravila. Tajné složky neposkytly žádné důkazy, nebyly zapojeni do trestního řízení byly tam určité aktivity, které umožňovaly tajným službám se zapojit, ale jakékoliv informace eh, z této strany nebo informace orgánů, které mají informace o korupci, jsou povinni spolupracovat s DNA. Nejde o poskytování důkazu, ale důkazy byly požadovány ze strany prokurátorky a ověřovány. question you would like to answer. Ten, seconds, yes. I, I mean, you've been under time for everything, so... No, předtím jste mluvila krátší dobu, tak asi není problém, abyste teď ještě něco rozvedla. Jde o těch 40 míry osvobození, osvobozujících výsledků. To není pravda, ono se to každý rok zveřejňuje, bylo to někde mezi 10 a 13 procenty. Možná hovoříte o té poslední zprávě za očinnosti, kde, která byla zveřejněna minulý týden a tam byla míra 36% osvobozujících rozsudků, ale 6 měsíců už v tom ředitelství DNA nejsem. Tu zprávu jsem četla a skutečná míra osvobozujících rozsudků je 13,6%. A to je rozdíl. Ten rozdíl oproti těm 36%, to se týká osvobozujících rozsudků v případech, v případech obžalování zneužití e, funkce, zneužití pravomoci. Takže e, to pak vlastně spadá do toho 3%, pásma, které spadá do té dekriminalizace. Dobře, tak to bylo kvůli tomu, že ten prostor jste dostal kvůli tomu, že jste předtím hovořila kratší dobu. Omlouvám se, pokud jsem porušil pravidla. Teď tady mám eh, tři jména na, na výběr. Pan Engel, pan Guardena, ještě další kolega. No mám tady tři jména. Já mám jenom jedno jméno. No dobře, ale já nevím, kdo se má ptát. Tak pan Unguarnu, dobře, za EPP. Děkuji mnohokrát, paní Kavešan, že jste přišla a díky za vaši úvodní prezentaci. Musím se vás zeptat na jednu věc, kterou jsme tady slyšeli už mnohokrát, ale je potřeba na tom trvat. Možná budeme mít problémy s těmi delegovanými prokurátory v Evropě a tím, jak budou fungovat. My na to budeme navrhovat v Rumunsku alespoň dva různé lidi. Vy jste eh, toto zmínila ve svých písemných odpovědích že zde můžeme mít určité principiální problémy vzhledem k tomu, vzhledem k té jaksi dvojí podřízenosti a kvůli tomu, že ty lidé mohou mít protichůdné instrukce. A další otázka se týká té vlastně velice zvláštní, ale reálné situace, že tedy v Rumunsku, kde vláda, která bude navrhovat toho prokurátora, je otevřeně nepřátelská vůči EPPO. Takže jak budete řešit eh, tento konflikt eh, vzhledem k tomu image, které chcete jaksi vytvářet? Ehm, mluvíte o tom, že budete vypracovávat své interní směrnice. Bude to, myslíte, stačit, nebo budete potřebovat ještě nějakou další vrstvu pravidel? Jak to budete řešit? Jak budete alespoň omezovat problémy, které z tohoto můžou vzejít? Díky eh, za to, že jste tu otázku zopakoval, protože já díky tomu mohu v tom krátkém čase, který mám, něco dovysvětlit. Co se týká činnosti těch delegovaných eh, prokurátorů, tak instrukce pro trestní věci budou pocházet od těch stálých komor a tam můžete mít prokurátory, hlavní prokurátory, ale také jejich zástupce a nebo třeba evropského prokurátora, kterého určí evropský prokurátor a jak si ty případy se budou přidělovat náhodile, Takže co se týká spolupráce, budeme muset vždy pamatovat na to, co se děje v těch stálých komorách. Bude muset také docházet ke spolupráci mezi EPPO národními orgány. To se přesně zmiňuje v nařízení a je to velice důležité. Je pravda, že rumunská vláda je proti, zejména co se týká mé osoby, ale neměla by být proti, co se týká evropských institucí, kde vlastně nebudou jenom nějací dva nebo tři prokurátoři z Rumunska. Ta pravidla jsou velice jasná, co se týká vztahu mezi eh, orgány v členských státech a EPPO dojde k vytvoření určitých interních pravidel, ta budou přijatá, já to nemohu rozebírat do detailu, protože Nejprve to bude přijímáno dvoutřetinovou většinou na Radě evropských prokurátorů, takže to bude muset být teprve spolu utvářeno v rámci debaty s ostatními prokurátory z členských států a z národních orgánů, ale není pochyb o tom, že tyto věci budeme muset časem řešit. Takže bez ohledu na to, jak přátelská nebo nepřátelská vláda je, jako prokurátor musíte dělat svou práci, musíte respektovat nařízení, které se vás týká. Děkuji. Děkuji Maria Grapini za SAD. Děkuji mnohokrát. Vztah mezi exekutivou a prokurátory se různí v jednotlivých členských státech. Jak budete prosazovat proaktivní roli těch delegovaných prokurátorů, co se týká vyšetřování zločinů v oblasti PIF v jednotlivých členských státech, paní Koveši? Vy jste nemluvila úplně e, přesně, když jste o tom před chvílí hovořila. CSM vám dává určitou odpověď, co se týká vaší seniority. Jak můžete ten problém osvětlit? Jak e, se můžete vypořádat s tou otázkou zneužití pravomoci a s, těmi, eh, s, tou, s tou lží, která se vás týkala v celém vašem působení v DNA? Jak si to celé vysvětlujete? Ano, doteď jsme eh, žádné takovéto výměny neměli, tak prosím, nechme to tak i dále, kvůli kandidátům, ano? Tak, máte prostor na odpověď. Ještě vteřinečku. Přátelé, takto si názory vyměňovat nebudete. Ano? Je to v rámci respektu vůči našim kandidátům. Prosím. Eh, děkuji vám. Aktivní role evropského prokurátora a delegovaných prokurátorů to bude probíhat v souladu s prioritami a strategiemi, které se stanovují na Radě evropských prokurátorů v souladu s interními pravidly, která budou vytvořena touto radou. Co se týká seniority, nevím, co říká CSM, ale e, v zákoně máme doložku, která e, vlastně vůbec nesouvisí s profesní senioritou. V podobných situacích ti ostatní kolegové, kteří e, spadali pod mé vedení, získávali profesní senioritu prostřednictvím CSM anebo prostřednictvím justičního inspektorátu. Já jsem jediná osoba, komu takto žádost byla odepřena. Máme sedm dalších případů, kde CSM toto potvrdilo. Jen mě ne. Ale vlastně to není požadavek zákona. Já jsem byla nominována eh, na šéfku eh, ředitelství DNA a hlavní prokurátorku bez této doložky o profesní senioritě. Co se týká eh, těch pravomocí prokurátorky ředitelství DNA, to bylo na základě rozhodnutí ústavního soudu. Já jsem s tím vůbec nesouvisela. Eh, soud vydal rozsudek, který byl eh, v nesouladu s tím, jak to v Rumunsku funguje. V tom procesu já jsem se vůbec neangažovala, neměla jsem možnost se hájit a neměla jsem ani možnost odvolání. A z toho důvodu jsem poslala stížnost na Evropský soud pro lidská práva, která je aktuálně přeskoumávána. Uvidíme, jaké bude jejich rozhodnutí. Ale tato stížnost, ta se týká principu. Pokud prokurátoři v Rumunsku mají být nezávislí, a samozřejmě prokurátory lze odvolávat, je otázka, zda by to měl dělat právě ústavní soud. Děkuji paní Makovej za ECR. Děkuji vám. Mrzí mě, že ty otázky, které pokládá většina kolegů, vlastně se vůbec netýkají toho, co byste mohla dělat v EPPO, týkají se spíše obvinění, která vůči vám byla vznesena a tím se vlastně plítvá drahoceným časem. Mám dvě otázky. Jaké máte zkušenosti s případy korupce a podvodu na vysoké úrovni. Vy jste řekla, že to je něco, co řešilo vaše ředitelství DNA. Můžete nám říci nějaká čísla třeba usvědčených, eh, usvědčených kriminálníků? A poté vaše kroky vyvolaly politický tlak. V Rumunsku a obecně ve východní Evropě k takovým politickým tlakům často dochází. A tedy e, další otázka. Otázky podvodů na evropských fondech jsou hlavně problémem východní Evropy. Máme případy za stovky milionů euro, nebudu jmenovat nic konkrétního, co se týká Rumunska, ale hovoříme o systematické korupci a politickém ovlivňování. Možná byste nám proto mohla říci, jaké máte zkušenosti s podvody tohoto typu a s jejich vyšetřováním. A možná byste nám mohla říci konkrétní příklady toho, co jste v této oblasti dělala. Děkuji. Jen velice stručně. Co se týká těch trestně právních případů, toho trestně právního případu, tak já jsem nevina. Jedná se o určitá obvinění, která jsou činěna v souvislosti s vydáním jiné osoby z třetí země. O tom vám mohu říci více později. Co se týká těch usvědčených případů a politického tlaku, ředitelství DNA každý rok vyšetřovalo zhruba tisíc osob, tisíc výniků a zhruba 900 z nich každý rok bylo také usvědčeno. Za pět let, kdy jsem ředitelství DNA šéfovala, eh, bylo více než 60 vysokých státních zaměstnanců, senátorů, poslanců a jiných vysoce postavených osob. Co se týká politického tlaku, tak jako hlavní prokurátorka v rámci ředitelství DNA a jako šéf prokurátorka Rumunska bych řekla, že pokud by nějaký politik chtěl intervenovat v jakémkoliv případě, tak já bych to vždy zveřejnila podle mě to bylo velice efektivní preventivní opatření, protože poté už po mně nikdo žádné intervence nechtěl. Došlo k celé řadě případů, kdy byly vyšetřováni důležité osoby v Rumunsku a objevily se externí tlaky, a pokaždé, když k tomu došlo, tak jsme těm tlakům takto čelili a byli jsme vždy úspěšní. Co se týká podvodu z fondy EU, eh, ráda bych vám řekla, že každý rok ředitelství DNA řešilo více než 2000 případů tohoto druhu. Podívali jsme se na zprávy OLAFu za rok 2017 a předchozí roky. OLAF řešil zhruba 200 případů ročně. Takže Nevím, možná to není úplně příhodné porovnání, ale chci tím nastínit, že vyšetřování tolika případů znamená, že se velice dobře seznámíte s tímto druhem zločinu, zejména co se týká využívání evropských fondů na něco jiného, než k čemu byly eh, vydány nebo používání falšovaných dokumentů pro získání těch, těch eh, fondů, anebo co se týká korupce a podvodů s využíváním těchto fondů. Všichni víme, jaká je to typogolie zločinů, všichni víme, jaké jsou to zločiny. No, ano, my jsme s těmi ostatními kandidáty byli také striktní, tak musíme být striktní i zde. Pan Mamikins za SAD, ten je poslední za výbor Libe. Děkuji, pane předsedo, paní kandidátko. Řešila jste někdy komplikované, složité přeshraniční vyšetřování a to především v nějakém nadnárodním orgánu, měla jste na starosti třeba kolizi jurisdikcí nebo koordinaci vyšetřování. Jaká je podle vás přidaná hodnota úřadu EPPO a jak byste eh, i eh, chtěla přesvědčit ty státy, které zatím neparticipují, že tento úřad má svoji eh, přidanou hodnotu, aby se zapojili někdy do budoucna. Děkuji, úřad tedy DNA, ten e, řešil celou řadu přeshraničních kaus. Měli jsme společné vyšetřovací týmy, například pracovali jsme v kontextu mezinárodní justiční spolupráce a mm, mm, asi v roce 2017, asi 18 dožádání jsme řešili a my jsme byli schopni zabavit i za, zajistit bankovní účty, konfiskovat majetek i v jiných státech a pokaž, vždycky jsme museli řečit kolizi e, e, jurisdikcí podle příslušných úmluv. A pokud jde o EPO, zde je ustanovení, podle kterého veškeré důkazy, které jsou schromážděny na území, je, eh, daného členského státu, tak s tím musí se s nimi nakladat podle legislativy daného státu. Takže, ale tady bude mít velkou přidanou hodnotu úřad EPO, pokud jde o výměnu informací, pokud jde o evropský přístup. Teď máme vlastně poprvé příležitost vytvořit takovou strukturu, která bude vyšetřovat podvody na evropských fondech například a budeme moci toto vyšetřování řešit koherentním způsobem. A potom i zpracovávání důkazů. To je další výhoda. A teď otázka přeshraničních kaus. Také zde se zrychlí výměna informací. Další výhoda EPO podle mě je, že když se podíváme na různé typologie, různé typy kaus, tak budeme schopni identifikovat rizika a slabiny Eh, těch eh, eh, předpisů, které máme třeba, podle kterých se nakládá s evropskými fondy. Tady půjde nejenom o vyšetřování případných podvodů, ale na základě toho i zajistit prevenci, to znamená, aby nemohlo docházet ke zneužívání. Děkuji mnohokrát, já budu hovořit německy. Za výbor pro rozpočtovou kontrolu vás velice dobře známe. Vy jste nám vnukla důvěru v rumunský systém v tom smyslu, že věříme, že vyšetřujete případy podvodu a eh, ta důvěra jde hodně daleko. Víme, že všichni kandidáti jsou hodně kvalifikovaní, vy jste z nich nejmladší a nejvšestranější a je mi velice líto, co se vám poslední době osobně děje, protože jsme vás hodně využívali a potřebujeme vás v takovéto důležité funkci. Já položím otázku, jak vnímáte pozici těch administrativních správních případů do budoucna, jak vnímáte OLAF. Jak se bude muset OLAF změnit? Já jsem zpravodajka za, eh, pro nařízení za OLAF a pokud máte nějaká přání, teď by byla ta pravá chvíle je zmínit. Děkuji. A jak mám způsob am je OLAF. Jak jsem řekla, já spolupracuji úzce s OLAFem a rola toho eh, správního vyšetřování je v podstatě, to je pouze první krok vyšetřování, ale alespoň tedy eh, mm, ta vyšetřování, která já jsem vedla, tak tam jsme potom použili tyto takto schromážděné důkazy, tedy eh, ty, které jsme získali tedy. A ta spolupráce s OLAFem, ta je omezena na výměnu informací, ale důležité je, aby to vyšetřování, které povede EPO, aby to potom nebylo dublováno tím vyšetřováním, které bude provádět eh, OLAF podle správních předpisů. Takže když EPPO zahájí řízení, tak přece by OLAF neměl paralelně eh, ve svoje vyšetřování. OLAF má pomáhat v boji proti eh, zneužívání evropských fondů. A třeba když v nějakém členském státě se zjistí, že došlo k podvodům, tak potom OLAF, mm, tedy pokud je to stát, který neparticipuje na EPO, tak ten tam bude mít svoji roli. Děkuji paní kolegyně Ayala Sender. Ano, já jsem tady, děkuji paní Kovači. Ano, také já lituji, že eh, si, mm, si musíte že jste si stěžovala na nátlaky, ale musím říci, že i u nás eh, i prokurátoři ve Španělsku také měli podobný problém, tomu čelí, ale musí si přesto zachovat svoji nezávislost. Ve vašem CVčku vy eh, hovoříte o roce 2017, eh, tam se dostala medaily na darce FSU. A mm, mm, zde i vlastně před tímto slyšením, tak jsme slyšeli tady prohlášení od kolegů z EPP, které v podstatě jsou pro vás bez toho, aniž by vás vyslechli. To vám nepomůže. Já se ptám, jak budete bránit svoji nezávislost vzhledem k těmto okolnostem, e, protože máme, my máme pocit, že třeba to asi bude pro vás těžké. A jak budete spolupracovat s ostatními evropskými prokurátory, kteří budou součástí EPPO, tedy s těmi národními například, když vidíme, že podle vašeho CVčka vy jste hlavně pracovala v Rumunsku, případně tedy v Moldavsku a v Černé hoře. Takže pokud možné, prosím, odpověste mi anglicky. Já myslím, že určitě Rumunům nebude vadit, že mluvíte anglicky, protože si vás poslechnou případně z rumunské kabiny. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. No, pokud jde o nezávislost, takže, takže v tom je e, moje silná stránka. Aspoň to potvrdili výsledky. Ano, ano, samozřejmě můžete mluvit jazykem, který chcete mluvit. E, ano, já odpovím teda ještě. Vždycky ve, ve své činnosti jsem vystupovala nezávisle. Já jsem vždycky respektovala zákony. Moje výsledky za mě hovoří, poněvadž v naší činnosti s kolegy my jsme vyšetřovali členy různých stran. Ne z jedné strany jenom. A také i v naší činnosti jsme vyšetřovali lidi, kteří jsou bohatí, kteří mají vysoké funkce, mají velké post, vysoké postavení, ale protože jsme se chovali nezávisle, tak vždycky jsme byli schopni to došetřit. Je třeba dnes konstatovat, že E, ta nezávislost je zakotvená v zákoně. A nyní, teď, v tom, tady jsou určité pokusy omezit naši nezávislost. Podle mého názoru jedna z premis pro to, abychom mohli vyšetřovat korupci na vysoké úrovni nebo ty podvody na evropských fondech, tak proto je důležité být nezávislý. Pokud jde o tu vaši poslední otázku, jak budu spolupracovat s ostatními, s dalšími evropskými prokurátory. No já jsem již řekla, že jsme s kolegy, že jsem spolupracovala s kolegy ze 14 eh, členskými státy. Ano, já jsem byla expertkou eh, v Černé v Moldavsku, protože tam potřebovali naši zkušenosti a v důsledku naší činnosti, tak já a ještě kolegové, my jsme tam byli pozváni jako experti a především, abychom tam analyzovali jejich legislativu. A také eh, jsme se podíleli na profesním vzdělávání v těchto zemích. Já jsem člověk, možná nejsem perfektní, ale já jsem dnes byla nervózní, protože pro mě a pro kolegy je to důležitý den. A proto je, proto je pro mě snažší mluvit eh, rumunsky. Já anglicky umím, já i umím, mluvit, znám francouzštinu a mohu hovořit s vámi, ale pokud je to důležité pro vás, tak, tak s vámi můžu mluvit anglicky jenom, ale vězte, že pro mě a pro kolegy je to důležitý den. Děkuji. Frau Kollegin Makovej, bitte. Paní kolegyně Makovej. Uh, mulțumesc. The people are talking. Monica, Monica has the floor. Uh, má Monika. Děkuji. Já bych chtěla navázat na otázku, kterou jsem položila když jsem hovořila jako členka Libe, teď budu hovořit jako členka kontu. Vy hovoříte o tom, že znáte eh, ty různé kauzy podvodů a kdybyste nám k tomu mohla říct více. Hmm, to je typické, jaká je ta typologie těchto kauz. A potom byste mohla eh, se ještě vyjádřit k tomu, jak OLAF bude eh, moci pokračovat ve své činnosti odhalování nesrovnalostí, protože ne všechny nesrovnalosti jsou zároveň podvody. A naváži tady na otázku paní Kresle. Bude Olaf dále moci pracovat na těch kauzách z nesrovnalosti, nesrovnalosti, takže mm, ty nejběžnější kauzy, tak v podstatě to jsou případy, kdy ty evropské fondy se použijí e, pro jiné účely, než pro které byly uděleny, třeba na základě padělaných dokladů a nebo na základě e, e, korupce. A máme hodně situací, podobných situací v Rumunsku, nebo například, když máme specializované společnosti, které se specializují na to, že vytváří dokumentaci pro ty, kteří žádají o evropské fondy a mm, dělají to za úplatu. A jsou to i situace, kdy jsou to veřejní nebo státní úředníci, kteří dostanou pak úplatek nebo další výhody vůbec to, aby mohli zahájit to řízení mm, podávání žádosti o evropské fondy, nemluvě o veřejných eh, zakázkách. A tady eh, byly některé firmy, které čerpaly z evropských fondů a mm, které v podstatě to byly takové konstrukty eh, a které byly vytvořeny proto, aby zabránili těm ostatním firmám dostat evropské fondy. Ne všechny kauzy OLAFu se týkají podvodu, ale jsou to třeba jenom nesrovnalosti a podle nařízení EPO mm, úřad eh, bude toto postupovat OLAFu a poté bude v kontaktu v tom, mm, i s těmi příslušnými národními úřady. Kolegin Grisbeck, bitte. Grisbeck, děkuji paní předsedkyně. Děká, děkuji. Já bych možná tady trochu opustila e, tu významnou debatu, která se týká e, toho, e, té nezávislosti výkonu profese a vrátit se k fungování Evropského úřadu EPO. Moje skupina vždycky byla pro to, abychom měli evropské centralizované nástroje a to především, tedy jsme vždycky byli pro Evropský úřad veřejného žalobce, tedy eh, prokurátora evropského, pro jeho centralizovanou strukturu. A jak vy vidíte jeho fungování, pokud je třeba o výměnu informací, eh, tedy aby to bylo velice průchodné, všechno. Děkuji. Va fi o provocare pentru procurorul șef european. Ah, to bude velká výzva pro evropskou úroveň zajistit, že EPO bude fungovat jako jeden tým. Já jsem na to zvyklá, protože náš úřad DNA také centralizovaným eh, eh, úřadem a i nařízení EPO eh, dává takové výhody, protože tam budou vytvořeny takové stále senáty a budou zde hm, vztahy mezi touto centralizovanou strukturou EPO a delegovanými prokurátory. Ale tam ta komunikace bude důležitá. A také bude třeba vytvořit takový vnitřní jednací řád eh, fungování Rady evropských prokurátorů a navíc systém komunikace, který musí být velice jaksi hladký. Eh, máme zde systém case management, eh, tedy řízení těch spisů, aby bylo možné vědět v jakémkoliv okamžiku, v jaké fázi ten spis je a by eh, se vědělo, s jakým třeba prokurátorem se propojit. Tady proto bude důležitý ten vztah mezi těmi stálými senáty prokuratury a těmi delegovanými národními prokurátory. Rozhodnutí, která které budou přijímat ty stále senáty, které třeba budou rozhodnou, že se zahájí vyšetřování, zahájí se řízení, tak tam vím, že jsou velice eh, krátké termíny, takže to bude velice rychlé všechno. Thank you, Chair, and thank you, Ms. to, to come today to, to... Děkuji, děkuji, paní Kovači, pan Javor. Já jsem rád vás opět vidím. Já bych se rád vrátil k, k tématu paní Makovej, a to je fakt, že gro evropských fondů se mm, vynakládá ve východní Evropě a vy jste jedinou kandidátkou z tohoto regionu. A jak jste již ukázala předtím, máte široké zkušenosti eh, s tím, jak řešit systémově korupci, která mm, se často objevuje ve východních státech a eh, jak tedy eh, potom eh, eh, tedy bojovat proti těm mafím, které si tam uzorpují evropské fondy. Takže teď jde o to, jak aplikovat tuto zkušenost do činnosti EPPO a jak, aby EPPO byl efektivnější jakožto evropská instituce v tomto boji. Uh, Dobře, já myslím, že nemusíme mít eh, teď nějaké na to jasně vymezené, eh, teď předem definované mm, představy. Mm, samozřejmě nemusíme mít ani předsudky, protože ono mm, často my řekneme, v jednom státě je vysoká míra tady korupce, ale tam jde o to, kolik toho bylo odhaleno. A já znám ty kauzy eh, eh, s evropskými fondy velice dobře, ale jde o to, jak se to odhaluje. Protože často ten model zneužívání evropských fondů je stejný všude. Takže tady jde o to, jak stanovit si priority pro odhalování této kriminality. V některých zemích. Vy jste zmínil země východní Evropy. Když se podíváte na zprávu OLAFu, tak zjistíte, co se tam děje, co bylo odhaleno. A čísla nám ukazují, že někdy ty podvody se mohou stát systémem, tedy zneužívání se může stát systémem a takže prioritou tohoto úřadu nebude jenom prošetřovat eh, eh, ty mm, komplikované kauzy z DPH a podobně, ale identifikovat ty zóny, ty oblasti, kde jsou to systémové tedy e, situace zneužívání fondů, třeba v malých částkách, ale stále s to systémem. A to vlastně dělá náš úřad v posledních pěti letech. Když se podíváte na naše výsledky, tak eh, vidí, uvidíte, že tam my jsme už udělali užitečnou zkušenost, kterou bychom mohli přenést do úřadu EPO. Direkt dahinter kolegy Omarži, bitte. A nyní má slovo pan Omarži. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní Kovesi, vy už jste odpověděla na mnoho položených otázek. Rád bych vám řekl, že je nás zde hodně kteří nevíme o té očernující kampani, která probíhá. Ale zároveň mnoho z nás je vědomo vaší obrovské odvahy. A v našich zemích, v jiných eh, růz, rozměrech rovněž došlo k takovým očerňovacím kampaním proti soudcům, evropští poslanci i soudci jsou trošku na stejné lodi, protože v průběhu své práce často se znelíbí exekutivní moci. Proto bych vám rád položil následující otázku. Vy víte, že v současné době pracujeme na textu ohledně informátorů. To by mělo hrát důležitou roli u odhalování korupce a nedostatků určitých přestupků vůči legislativě. Proto bych se rád zeptal, zda si myslíte, že tito informátoři by měli být chráněni právě Evropskou prokuraturou. Proložil jsem vám tuto otázku proto, že tento text zatím ještě na plenárce neprošel. Děkuji. Ano, jsem si vědomá toho, že zde probíhá ten koncept ohledně informátorů. Rumunsko například přijalo zvláštní legislativu v tomto ohledu a zároveň určitá ochrana opatření, která se týkají informátorů. Máme zde jasná pravidla, jež pokrývají tuto problematiku a u nás to funguje. Ovšem přímo takovou směrnici na evropské úrovni je rozhodnutím, které přijímají spolu zákonodárci. Já jakožto prokurátorka mohu poskytnout pouze určitý názor, co by mohlo být užitečné či neužitečné, ale rozhodnutí musí udělat spoluzákonodárci u nás. I v rámci DNA jsme spolupracovali s informátory a naše legislativa v tomto ohledu je funkční. Děkuji. A nyní má slovo paní Pitera. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se ráda zeptala ohledně určitého hodnocení fungování Evropské prokuratury. Pokud jde o tuto prokuraturu, myslíte si, že je to dostatečné, pokud jde o jejich ustanovení a možnosti, aby opravdu mohli bojovat proti skutečným finančním podvodům, defraudacím? Děkuji vám necesitatea de a adopta potřeba přijmout eh, toto nařízení a vytvořit úřad Evropského státního žalobce je v článku 83 smlouvy, pokud se nepletu. K tomu se ale ještě vrátím. Rozhodnutí rozšířit pravomoce EPO je rozhodnutí zákonodárců. Nyní je obtížné říci, zda to skutečně má být implementováno, zda by ty pravomoce měly být rozšířeny. Pokud se podíváte na podvody finančního charakteru s evropskými fondmi, které by mohly být propojeny s financováním teroristických aktů, ano, tak tam si myslím, že by se měly tyto pravomoce rozšířit. Ale pokud je o jiné hodnoty, zásad, základní hodnoty, tak bych řekla, že možná bychom měli počkat, jak bude jako fungovat, zase mu to povede až poté to rozhodnutí přijmout. Dovšem stejně je to rozhodnutí pro spoluzákonodárce. Pokud já bych měla takovou možnost, tak bych analyzovala jednotlivé trestné činy, určitý vzorec, který se tam objevuje, jakým způsobem se objevuje, kde se projevují, proporcionalita a tak dále. A zdá je tam propojení mezi finančními zločiny a jinými trestnými činy, například organizovanými zločiny a terorismem, tak proskoumat i tyto linky. Pokud zjistíme, že tomu tak je, nebo bychom, v tomto ohledu měli rozšířit pravomoce EPO či zavést určité úpravy, tak až v tom okamžiku bychom skutečně mohli zaslat naše stanovisko zákonodáce. My nepřipravujeme legislativu, my připravujeme expertízy, stanoviska, názory, argumenty a poskytnout určité stanovisko, pokud by například legislativa konkrétně nám bránila ve výkonu naše funkce. Děkuji. Děkujeme Děkujeme za toto nesmírně zajímavé slyšení. Paní Koveši, přejeme vám hodně štěstí i za výbor pro rozpočtovou kontrolu. My budeme ještě pokračovat. Milí kolegové, kolegyně, ještě na chviličku, na minutku, já bych vysvětlil, jak to bude dál postupovat. Paní Kováše, děkujeme vám samozřejmě za účast na tomto slyšení. A milí kolegové, pouze ještě chvilička rád bych vám řekl, a aby paní Kováš věděla, že budeme hodnotit její vystoupení. To platí u všech třech kandidátů. Pošleme dopis předsedovi Tajánimu ohledně našeho stanoviska a zároveň druhého výboru, který e, se podílí na této práci a který vede a řídí paní Gresla. Děkuji vám za náš výbor a já ještě poskytnu našim kolegům několik informací. Děkuji. Milí kolegové, kolegyně,